Good afternoon, ladies and gentlemen. Dobré odpoledne, dámy a pánové, jenom takové sdělení. Pan předseda dnes eh, nemohl eh, přijet za námi a já jsem eh, nemohl tady být, takže já jsem tedy přijal toto s velkým potěšením, vlastně jako poctu a za vynikající výsledky Wimbledonu včera. A jenom bych chtěl říci tady všem těm, kteří zastupují různé eh, kanceláře, tak eh, zde mm, mm, především eh, upozorněte všechny, že dnes nás čeká 17 hodin hlasování, aby tu všichni byli. Návrh programu. Dvě malé změny programu. První bod 17 paní, zpráva paní Fixtrem o podmínkách Eh, vstupu a pobytu občanů třetích zemí pro účely vědy, studie, výměny studentů, odměňovaného a neodměňovaného eh, výcviku, dobrovolné služby. O tom se bude jednat zítra v 9 hodin místo původně zamýšleného času, tedy v 11. Tak v 9 na místo 11 hodin a v bod 11, což je zpráva pana Michela o situaci základních práv v Evropské unii za rok 2012. O tom se bude diskutovat 11 hodin na místo 9 hodin. Pokud nejsou žádné námitky, tak program takto lze přijmout v této pozměněné podobě. Dobře, děkuji. A nyní bod 2. Zde bych chtěl, abyste odsouhlasili následující doporučení koordinátorů. Za prvé jmenování zpravodajů pan Georgios Papalenikolau za EPP byl jmenován zpravodajem ke zprávě z vlastní iniciativy s názvem Řízení návratu, spolupráce se třetími zeměmi, efektivní implementace smluv, dohod a praktická implementace směrnice o návratech. Paní Kinga Gens byla jmenována zpravodajkou eh, ke zprávě z vlastní iniciativy o srovnávací tabulce justice spravedlnosti v EU a paní Ulrike Lunáček za Zelené byla jmenována zpravodajkou ke zprávě z vlastní iniciativy s názvem Cestovní mapa EU mm, proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace či genderové identity. Pan Nuno Melo za EPP byl jmenován zpravodajem ke stanovisku eh, ke zprávě z vlastní iniciativy s názvem Implementace Lisabonské smlouvy s ohledem na Eh, Evropský mm, parlament, eh, gestorský výborem je AFKO. Dále interpelace na radu a na komisi, týká se to eh, realizace usnesení TDIP z září 2012. 27. června na své schůzi koordinátoři rozhodli, že předloží dvě otázky k ústnímu zodpovězení radě a komisi za výbor Libe s cílem vést o nich rozpravu v, v září. Usnesení TDIP z září v podstatě apeluje na to, abychom rok na to, po přijetí tedy, se podívali, jak bylo realizováno, pokud nejsou žádné námitky tak lze tato doporučení koordinátoru považovat za odsouhlasená. Dobře, děkuji. A nyní bod 3 v souvislosti eh, s agenturou pro základní práva máme na stole výroční zprávu o situaci v oblasti základních práv v Evropské unii za rok 2012. Agentura přijela svou výroční zprávu za rok 2012 a dnes eh, předkládá tuto zprávu našemu výboru podle článku 12.6b zakládajícího nařízení, který, kterým se zakládá agentura pro, lidská, pro základní práva. Pardon. Máme to potěšení, že zde eh, máme tedy paní Saxin, eh, předsedkyni správní rady a pana Keruma, který je ředitelem agentury. Nejprve dám slovo paní Saxlinové a poté panu Kerumu a oni nám budou prezentovat tuto zprávu a po této prezentaci, pokud někdo bude mít nějakou připomínku či otázku, tak samozřejmě bude moci tak učinit. Takže nejprve paní Saxlin. Děkuji. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, členové a členky výboru Libe, kolegové. Je kolegyně. Je to pro nás velké potěšení předložit naši výroční zprávu na dnešní schůzi. Je to, jedna, je to je z jeden z nejvýznamnějších produktů agentury pro základní práva. V nařízení, kterým se zakládá naše agentura, tak v preambuli se uvádí, že eh, základní principy Unie jsou svoboda, demokracie, lidská práva, a základní svobody a princip právního státu. A tyto hodnoty, se, eh, tyto hodnoty musí členské státy dodržovat. Evropská unie a členské státy jsou povinny uplatňovat základní práva ve všech svých činnostech. Eh, poněvadž bylo a stále je třeba šířit větší povědomí a o tom, jaký je stav lidských práv v Evropské unii, tak agentura právě byla pro tento účel vytvořena a jeden z hlavních úkolů, jak řekl pan předseda, je každý rok připravit a předložit zprávu parlamentu. To je velice důležité pro naši agenturu a e, řídící výbor to bere velice vážně. E, zvolili jsme redakční výbor, který připravuje e, tuto zprávu a je velice důležité, aby výbor měl možnost diskutovat o naší činnosti, o našich úspěších, ale co je důležitější, aby tento výbor také měl možnost diskutovat o stavu lidských práv, nebo pardon, základních práv v členských státech. Ve zprávě také i e, podáváme takový přehled o celé řadě legislativních aktů, norem, aby bylo e, jasné, jak se implementují v členských stát, státech. Eh, eh, to je, a je důležité, aby na základě principu demokracie parlament věděl, co se děje s legislativou, kterou také i parlament přijímá. Zde v dnešní prezentaci tak já dám eh, slovo panu Kieremovi, který detailně popíše kapitoly, ale než dám slovo, než mu dám slovo, tak bych vám chtěla poděkovat za eh, součinnost, eh, za dobrou spolupráci, kterou poskytujete naší agentuře pro základní práva. Jsme rádi, že s námi souhlasíte, eh, pokud jde třeba o jmenování vědeckého výboru. Vědecký výbor také hraje důležitou roli a v podstatě je garantem vysoké kvality naší zprávy. Také i vám chceme poděkovat za vynikající spolupráci, eh, poněvadž eh, jste eh, akceptovali, že prodloužíme mandát pana Kiruma. To je pro mě velice důležité, protože, jak vidíte, to je příklad toho, jak je důležité, aby existovala kontinuita naší práce na poli základních práv. Chci také všem poděkovat, všem těm, kteří se zapojili do externího vyhodnocení, do těch interview, pohovorů. To bylo velice užitečné a děkujeme, že jste věnovali čas tomuto dotazníku. Eh, řídící výbor projednal výsledky tohoto externího hodnocení těch dotazníků a učinili jsme určité návrhy, respektive jsme se dohodli na, určitých návrzích, mm, mm, které se týkají naší budoucnosti. Samozřejmě v rámci eh, nařízení, kterým se zakládá naše agentura, i tam navrhujeme mm, určité změny v tomto nařízení. Tato diskuse bude pokračovat s tím, že chceme na základě tohoto hodnocení přijmout novou strategii, a to v prosinci. A doufáme, že do budoucna budeme moci i o těchto našich představách s vámi ještě diskutovat. Pokud však teď dovolíte, tak bych chtěla dát slovo panu Mortemovi Kierumovi. Děkuji, pane předsedo. Eh, to To jsem, jsem velice rád, že opět zde mohu s vámi mluvit o naší výroční zprávě a dovolte také, abych i já poděkoval, poděkoval výboru za návštěvu ve Vídni v únoru. Eh, eh, skutečně jsme kvitovali s velkým potěšením a uspokojením Eh, že jsme měli možnost s vámi diskutovat a určitě z toho i vyplynula celá řada námětů eh, na posílení naší spolupráce do budoucna. Takže děkuji za podporu i za prodloužení mandátu. Stejně jako v minulém roce i tento rok ve výroční zprávě existuje kapitola, eh, eh, na kterou, eh, která se konkrétně zaměřuje na, tom, jak, na to, jak krize ovlivnila fungování a stav vývoj lidských práv, základních práv. Je důležité si uvědomit, že hospodářská krize má dopad na základní práva, ale samozřejmě i nastala politická krize, tak jak se píše v této eh, konkrétní kapitole a také i máme u, takovou u, krizi tedy ústavní. To jsou všechno eh, aspekty, které eh, samozřejmě jsou spojeny s článkem 2, zakladající smlouvy s článkem 6 smlouvy a samozřejmě i s, se sociálními a hospodářskými právy je to spojeno. Dovolte stručně, abych se zaměřil na tři dimenze. Za prvé, eh, porušování základních práv eh, v podstatě je něco, co se zhoršilo, umocnilo hospodářskou krizí. Velice je těžké vytvořit, ale nastolit přímý vztah mezi hospodářskou krizí a eh, konkrétními porušováními základních práv. Ale dovolte jeden, dva příklady, například práva dítěte. Když se podíváme na počet dětí, které žijí v extrémní chudobě v Evropě nyní, tak vidíme, že se snižují příjmy rodin, eh, mm, což eh, samozřejmě i způsobeno těmi rozpočtovými škrty a nezaměstnaností. A na druhé straně je zde problém s přístupem ke vzdělání, ke zdravotnictví, tedy především to platí především pro některé tyto zranitelné, takzvané zranitelné skupiny, sociálně slabé. Stejně jako osoby s postižením. Zde se hovoří o deinstitucionalizaci, to znamená rušení institucí pro tyto osoby, což samozřejmě ale znamená určitou podporu, když chceme, aby tyto osoby opustily eh, ty instituce a mohly žít eh, normálně ve společnosti. Takže zde dochází k velkým škrtům v těchto oblastech a v některých případech. To znamená, že tyto zranitelné kategorie lidí jsou ohroženy. Dále jsme kvitovali určitý pokrok eh, eh, i v kontextu sociální ekonomické krize. Především eh, směrnice Evropské unie o obětech, to je velice důležitý akt. A nyní i členské státy reorganizují struktury na podporu obětem, kdy se snaží jim usnadnit přístup k lepším, kvalitnějším službám. Takže to takový smíšený obrázek, ale je zde důvod, abychom měli obavy, především v kontextu té eh, sociální a hospodářské krize. A nyní krize politická. Eh, zde eh, v roce 2012 jsme zažili celou řadu různých situací, kdy politické systémy v řadě členských státech i e, vedly k sociálním protestům, k nepokojům a především, co agentuře leží na srdci, i jsou to ty různé iniciativy namířené proti migrantům. A potom se i snižuje důvěra v národní vlády a v, tudíž i ve státní instituce. Mimo jiné máme zde určité dotazníky, průzkumy, které nám ukazují, že i e, neexistuje důvěra v systém soudnictví. Dále víte, že i máme podklady, které říkají, že některé skupiny, především eh, Romové, eh, pořád jsou předmětem velice vážné diskriminace a často i vystaveni násilí. A také jsme velice zneklidněni, poněvadž zde se zvyšuje počet trestné činnosti, eh, která je motivována rasismem nebo xenofobií a to jsme viděli ve 20 členských státech. A těžko se to vyhodnocuje v absolutních číslech, ale náš odhad je takový, že se to nesnižuje, naopak nejspíše zvyšuje. Agentura také i vytipovala celou řadu eh, situací spojených eh, s, mm, s, eh, s trestnou činností motivovanou nenávistí. Dále i mm, se i eh, za naším problémem je ale jsou ale údaje statistiky hm, z členských států. Zde na tomto slajdu uvidíte, že pouze ve čtyřech státech vidíme eh, velice eh, komplexní systém schromažování údajů, kdežto v jiných státech eh, vidíme, že sice data jsou k dispozici, ale v omezené míře dokonce i v některých státech. Takže tady je třeba ještě hodně udělat tak, aby instituce jako policie, různé orgány, orgány v trestním řízení, aby věděli o nutnosti eh, poskytovat data, tak abychom my v Evropské unii byli schopni potom vyhodnocovat trendy. A ještě poslední dimenze této krize, tohoto krizového scénáře, to je eh, krize tedy ústavního pořádku, to je článek 2. Zde my jsme, jak víte, hodně se diskutuje v členských státech o tom, jak článek 2, tedy výzvy, problémy podle článku 2, jak eh, by bylo možné je konkrétně vyhodnocovat. I váš výbor přijal zprávu nebo diskutoval o zprávě pana Tavareše, která se tím zabývala. V agentuře jsme shledali, že informace eh, je třeba eh, schromažďovat konkrétněji, mm, cílenějším způsobem, tak abychom i cíleněji mohli je vyhodnocovat a pak o tom diskutovat. Měli bychom přistoupit k tomu s takovým tvůrčím pragmatismem a eh, především zde agentura je ochotná, připravena hrát svoji roli a zde Jedna z diskuzí je, jak naše výroční zpráva v příštích letech by mohla pomoci. Tedy jak využívat naši zprávu mm, proaktivněji při vyhodnocování stavu mm, nebo e, principu právního státu. Vzhledem ke krátkému času, tak dovolte, abych zdůraznil ještě několik dalších komponent, mm, aspektu této roční zprávy. Za prvé, azyl a migrace. Zde v roce 2012 jsme viděli určitý pokrok při vyjednávání eh, Evropského azylového balíčku, který byl přijat tento rok. Ale za stejnou dobu jsme viděli mm, malou solidaritu mezi členskými státy. Jenom takové jedno číslo, eh, které vyplývá ze zprávy, a to je, že Spojené státy přesídlili a usídlili více uprchlíků ze, eh, z Malty než celá Evropská unie. Takže to je číslo, které určitě něco napovídá o tom, že tady je co zlepšovat také, když se podíváme na eh, eh, detenční zařízení pro eh, uchazeče o azyl, tam, kde existují alternativy, aby nemuseli být tedy v těchto táborech, tak to se nevyužívá v členských státech dostatečně. Dále, práva dítěte s tím spojené, s tím spojené téma. Jedna třetina žadatelů o azyl v EU jsou děti. A opět zde máme další skupinu zranitelné, zranitelných dětí, tedy kategorie zranitelné, o které třeba se postarat a je třeba i to ošetřit legislativně i v praxi. Dále velice rychle teď přejdu k oblasti rovnosti. Legislativa v oblasti rovnosti. Zde v průběhu roku 2012 pět členských států ratifikovalo úmluvu o právech osob s postižením, což znamená celkové číslo 25 ratifikací, včetně Chorvatska. Což určitě bude velice důležitý hnací motor pro lepší ochranu osob s postižením. A také i zde se přijímá celá řada eh, kroků v naší agentuře i jinde, proto abychom eh, mohli v praxi implementovat ustanovení této umluvy. Další oblast rovnosti je, že státy v roce 2012 zavedly větší flexibilitu právních režimů, pokud jde o uznávání genderové identity. Zde e, orgány čím dál více se e, tímto zabývají a je to jejich e, diskreci jejich pravomoci. Dále eh, diskriminace eh, na základě věku, tak zde máme už eh, velkou kazuistiku národních soudů i Evropského soudního dvora, které projednávaly věci týkající se diskriminace na základě věku, to je vlastně i další důsledek krize, protože v krizi se propouští především starší pracovníci. Další slide, což je přístup ke spravedlnosti, k systému justice. Zde eh, nevidíme takový pokrok. Na tomto slajdu jsme skombinovali, eh, nebo zabývali jsme se 286 eh, judikáty, ve kterých Strasburský soud shledal, že členské státy porušily umluvu lidských práv v roce 2012. Polovina těchto judikátů se týká přístupu k soudnictví ať, ať jde tedy o procesní práva, práva na opravný prostředek, ať jde právo na, o právo na spravedlivý proces. Takže je tady co zlepšovat v tomto ohledu a vím, že členské státy v tomto přijímají celou řadu iniciativ. A nakonec zde také i tento rok Eh, se budeme zabývat závazkem, závazky eh, členských států v oblasti lidských práv. Zde jsme i eh, agregovaně prezentovali celou řadu různých mm, lidskoprávních nástrojů, včetně protokolů, úmluv a tak dále. Nejenom bychom měli mít tedy takový fotografický obrázek daného stavu, ale také znát trendy. A trendy jsou takové 18 dalších ratifikací, kdy členské státy ratifikovaly ty klíčové eh, dokumenty eh, Rady Evropy a 14 nových ratifikací umluv eh, a protokolu OSN. Takže sice to vypadá dobře, ale nesmíme usnout na Vavřínech, protože nulová ratifikace nedávných umluv o jde o istambulskou umluvu násilí na ženách, umluva Rady Evropy, takže nulová ratifikace. Doufáme, že, eh, že ten dotazník, který hodláme zpracovat tento rok a příští rok, a který se bude týkat násilí na ženách, že přiměje členské státy tento nástroj ratifikovat. Takže to je stručný popis toho, co naleznete v této komplexní výroční zprávě. Já doufám, že to pro vás bylo užitečné a že budete pracovat s konkrétními kapitolami eh, Eh, až budete pracovat na nejrůznějších vašich zprávách a stanoviscích. A, takže ne, že byste to museli přečíst od A do Z, ale eh, pracovat s těmi kapitolami, které budou relevantní pro vás. Příští rok, eh, příští rok jedno z témat, které zvažujeme, bude Eh, eh, eh, ta naše diskuze o principu právního státu. Takže to by bylo naše konkrétní téma, na které se zaměříme. Děkuji. Děkuji. A nyní poprosím o příspěvky kolegů, ale dalším bodem na pořadu jednání bude zpráva o delegaci do Vídně v, únor, v únoru na kterou tu eh, zazněl odkaz. Tím se tedy budeme zabývat hned poté, ale nyní dávám slovo Graham Watsonovi. Já vám děkuji, pane předsedo, a dovolte mi říci, že jakožto předseda tohoto výboru v době, kdy se rozhodlo o založení plnohodnotné agentury pro eh, základní práva, jsem rád, že se nyní podařilo představit tuto velmi ucelenou výroční zprávu a že máme možnost se dotazovat na jednotlivé body. Louis Michel, který je zpravodajem pro základní práva v Evropské unii, se bohužel nemohl dnes dostavit, neboť eh, skupina ALDE každopádně doufá, že práce agentury a vůbec Evropské unie v této oblasti přinese velké eh, výsledky a ovoce. Chceme být schopni využít všech nástrojů v smlouvy, včetně článku 7, v případě, kdy to bude nutné a přejeme si, aby Rada a komise se aktivněji zapojovaly do prosazování základních práv. A já vím, pane Kierum, že parlament opakovaně volá po tom, aby se posílily pravomoci vaší agentury a její mandát. A v této souvislosti vám chci položit jednu otázku. V souvislosti s tím, jak s naší debatou ve Štrasburku, se chci tady zeptat, jestli si myslíte, že agentura by mohla předkládat výroční zprávy o uplatnění článku 2 smlouvy o fungování Evropské unie a to jak v rámci Unie, tak v členských státech horizontálně, neboť e, máme za to, že situace, jak jste ji popsal na stránce 5 vaší zprávy z roku 2012, kde hovoříte o určitých obavách ohledně právního státu, zejména z hlediska Eh, nezávislé justice v některých členských státech, že to tak trochu vrhá s tím na otázku přístupu ke spravedlnosti v roce 2012. Zmiňujete události v některých členských státech, které spochybňují základní principy právního státu a to se nám zdá být tedy něčím, co se ještě zhorči, zhoršilo v, roce, v průběhu roku 2013. Proto bychom eh, si přáli, kdybyste byli v tomto aktivnější a chci se zeptat, co můžeme dělat, abychom vám v tom, tomto úkolu pomohli. Ještě jedna věc, která není přímo ve vaší zprávě, i když se tu zmiňují eh, základní principy, a to je otázka diskriminace vůči etnickým Rusům. Teď eh, nastává doba litevského předsednictví a eh, Litva je pravděpodobně nejlepším příkladem mezi baltskými státy, pokud jde o to, jak se vypořádat s některými eh, problémy, jimž čelí ruská, ruské etnické společenství v Evropské unii. Ale mě by zajímalo, jestli jste měli možnost schromaždit nějaké číselné údaje o e, ruské menšině v balských státech, jestli by stálo za to spolupracovat právě s litevským předsednictvím v průběhu e, těchto šesti měsíců při uplatňování e, tedy nového, nové iniciativy, kdyby se sešly vlády balských států a hovořilo by se o těch výzvách, kterým v této oblasti čelíme a zda můžeme udělat něco v zájmu zlepšení jejich situace. Děkuji. Pokud dovolíte, tak schromáždíme ještě pár otázek a pak vám dám slovo. Pan Parpa Nikolau. Thank you, Mr. Chairman. Já vám děkuji. Děkuji všem eh, předřečníkům. Sešli jsme se před třemi, čtyřmi měsíci, sešli jsme se v únoru ve Vídni. A já vám děkuji za vaši pohostinnost, za rozhovory, které jsme spoli, spolu vedli v průběhu naší návštěvy. V průběhu té delegace. Bylo to velmi konstruktivní zamýšlet se nad tím, jak můžeme lépe využít vaši agenturu v součinnosti s naší prací v tomto parlamentu a v blízké budoucnosti by stálo za to dále naši spolupráci rozvíjet. Já jsem pozorně naslouchal vašemu úvodnímu slovu a mé dotazy jsou následující. Vím, že jsme se o tom bavili i ve Vídni. Máme tady určité důležité reference, pokud jde o vývoj, identifikovali jsme problémy v některých klíčových oblastech, známe, víme, o jaké prvky se jedná, ale také bychom si přáli a potřebujeme konkrétní návrhy. Jak propojit tyto různé odkazy a připomínky s něčím konkrétním. Já myslím, že toto je určitě něco, s čím nám můžete pomoci z hlediska určitých příkladů a postupů, které, kterých lze využít, čili návrhy z vaší strany, od vás, jakožto od agentury, které by mohly v tomto směru pomoci. Za druhé chci se zeptat na interakci mezi vaší agenturou a některými dalšími. Například před měsícem jsme se tu seznámili v parlamentu se zprávou od zvláštního zpravodaje OSN na téma dodržování základních práv migrantů v Evropě. A tam eh, šlo o studie specifických zemí, zejména Řecka a Itálie. Ale vím, že před rokem jste rovněž měli analýzu Řecka. A já se chci zeptat, jestli existuje vazba mezi eh, těmi jednotlivými tematickými oblastmi a různými zprávami nemohlo by být určitou přidanou hodnotou pro vaši agenturu? Nějakým způsobem lépe koordinovat mezi těmito zprávami, jestli třeba ten zpravodaj OSN vás nějak informoval o své práci. Jestli jste se snažili k tomu nějakým způsobem dát nějakou zpětnou vazbu. Nebo jestli to nějakým způsobem obohatilo vaši práci, jestli to bylo něco nějakým způsobem užitečné pro to, co děláte, aby to byla to propojenost mezi jednotlivými iniciativami ve stejné tematické oblasti. Každopádně ještě jednou vám děkuji za pohostinnost ve Vídni, děkuji za vaši práci a mohu vás ujistit za parlament, že se rovněž snažíme vymyslet, jak zkvalitnit, jak zefektivnit tuto práci, aby nesla eh, tedy plody eh, vždy, kdy je to potřeba. Děkuji. A ještě další člen téže delegace, paní Danoka. Ano, děkuji. Paní Ždanoka, ano, děkuji a vítám mezi námi pana Kieruma. Já jsem skutečně byla členkou té únorové delegace. Byla to opravdu velmi inspirující návštěva. Já myslím, že když nejste na místě osobně, tak eh, není možné si udělat skutečnou představu o tom, jak ten mechanismus funguje. A potřebujeme rozšířit eh, rozsah působnosti těch práv, víme v těch problematických oblastech. Tyto, vzpomínám si na ty dohody s radou a na nedostatek ambicí, pokud jde o rozšíření pravomocí agentury. A omlouvám se, že jsem nebyla eh, přítomna na začátku při prezentaci vaší zprávy, ale prohlédla jsem si ten materiál a měla bych dotaz na, tady na 33-34, kde se hovoří o rasismu a etnické diskriminaci. Vy říkáte, že nejsou k dispozici údaje, nebo není dost údajů z členských eh, států, pokud jde o proti, eh, zločiny proti Romům, islamofobie, eh, naši extremistické zločiny. Já jsem byla jednou z těch, kdo nedávno nastolili tu základní otázku diskuze o v případě toho usnesení o pravicových extremistických zločinech a nenávistných projevech. A chci se vás zeptat, jak si myslíte, že je možné zlepšit eh, schromažďování údajů ze strany některých členských států, včetně eh, mého vlastního členského státu, včetně Lotyšska, protože ty údaje tedy zdá se, že zatím chybí já vím, že byly registrovány některé zločiny, ale není to tady uvedeno. I když vím, že nějaký rejstřík je. Takže chci se zeptat, co si o tom myslíte. Děkuji. An Bronz. Ze všech práv jsou nejzákladnější práva politická. Bez nich není možná politická změna, bez nich by demokracie byla nefunkční. A mezi nimi eh, právo svobodného projevu je esenciální. Bez něj by neexistovala žádná debata. Ale přitom právě svoboda projevu se ve vaší zprávě takřka nezmiňuje, nebo já jsem ji vůbec nenašel. Proč tomu tak je? Možná, že se eh, mnoha lidem eh, tato svoboda příliš nelíbí. Samozřejmě, pro ty, kdo s nimi souhlasí, tak, tak ano, ale tak to je i v totalitních režimech, že mají svobodu projevu ti, kdo souhlasí. Ale jak je to s těmi, kdo kritizují ten liberální konsenzus? Zdá se, že tito kritici a jejich názory jsou demonizovány. Říká se, eh, říká se jim například, že to je projev Eh, na, nenávistný. Ale když jde o to, tady na konci tady této příručky, z, té, z toho je patrné, o jaké osoby se jedná. Paní Mecony? Děkuji, já jsem relativně nová v parlamentu, proto jsem nebyla členkou delegace u příležitosti návštěvy. Ale jsem z Malty a zaznamenala jsem ten nedostatek solidarity vůči mé zemi, pokud jde o sdílení eh, břemene. Ráda bych navázala na to, co řekl před několika minutami kolega. Náš takový dojem je, že jsme sami, že sami čelíme náporu přestěhovalectví. A na stránce 41 je tabulka 1.2, z které jasně vyplývá, že Spojené státy byly mnohem štědřejší, mnohem ochotnější pomoci i Maltě v jejím nelehké situaci, což je velmi těžké doma nějakým způsobem ospravedlnit. Takže prosím vás, v budoucnosti, nebo ideálně ještě dnes v odpovědi na moji otázku, můžete mi říci, co agentura dělá, pokud je o navrhování dalších solidárních kroků na pomoc Maltě. Jak víte, komise ustoupila od původního závazku zorganizování eh, stálého relokačního systému. Vím, že proti tomu existuje velký odpor v radě, ale jako agentura byste mohli být na čele těch, eh, kdo se snaží ukazovat, jak prokazovat solidaritu se zeměmi, jako je ta má, abychom mohli občanům, kteří eh, nás volí nějakým způsobem dát najevo, že je skutečně zastupujeme. Děkuji, pan Klas. Děkuji, dank voorzitter. Um, Ik heb net zoals eh, meneer Brons een vraag. Děkuji vám, pane předsedo. Já mám také otázku, eh, která se týká svobody eh, vyjadřování a politické neutrality, která v této zprávě by měla být zakotvena na straně 207 francouzské verze výroční zprávy. Tady vidím odkaz na Fond National ve Francii a to je eh, vlastně eh, protimuslimská xenofobní eh, strana a také vlastně nizozemská strana, která je také xenofobní jsou zde zmíněny, ale jsou to strany, které jsou demokratické a které jsou voleni. Jejich voliči je volí, protože se chtějí zabývat těmito problémy. Jsou to problémy, které dříve mm, tradiční strany zamlčovaly, které byly e, vládami zametány e, pod stůl a e, myslím si, že, bychom, že se staráme velmi často o to, aby se z problémů stalo tabu a aby se eh, neřešili, aby se nehledala řešení. A to je také chyba, kterou dělá eh, tato agentura. Mluví se tady o rasistických eh, násilných trestných činech, ale všechno se to smíchává dohromady a demokratická politika a demokraticky legitimní strana je zde směšována s rasistickým násilím. Samozřejmě rasistické násilí také existuje, ale tato strana s tím přeci nemá nic společného. A proto si myslím, že agentura eh, tady trochu překročila své kompetence. Ta agentura by přeci měla být politicky neutrální a eh, neměla by se vydávat na politickou úroveň a neměla by postupovat proti stranám, které jsou, mají svou demokratickou legitimitu a které dokonce mají své poslance v národních Evropském parlamentu. Děkuji, paní Verša. Ano, děkuji, pane předsedo. Já jsem nechtěla si vzít slovo, ale musím zareagovat na některé kolegy zde. Proto jsem se rozhodla si slovo vzít. Nejprve chci poděkovat agentuře za práci, kterou dělá, poněvadž je to velice cený nástroj pro naši práci. i e, vzhledem k tomu, co potom my konkrétně můžeme navrhovat. A já jsem udivená, e, když slyším kolegy, že e, si přejí, abyste překládali nějaké politické návrhy. No přece vy máte určitý mandát, vy můžete tedy mm, mm, vydáváte určitá doporučení, určité věci tedy hlásat, ale víme přesně, eh, jak to eh, vypadá, kde jsou problémy a kdo co blokuje a kdo eh, tomu brání, abychom aplikovali základní práva. Někteří kolegové tedy to sice otáčí jinak, ale vědí velice dobře, že některé členské státy především nechtějí jít vpřed a to v podstatě vyplývá z vašeho konst konstatování. Jde o přijímání legislativy. Vy nás upozorňujete na některé věci a já bych to propojila se návrhem zprávy pana Michela. Mám za to, že nemůžeme se spokojit tím, že e, zůstaneme u e, pravidel a toho, jak se aplikují. Existují určité excesy, ke kterým dochází v EU, vy nám to tady říkáte, Rada Evropy nám to také říká, jak jsme slyšeli od řeckého kolegy, zpravodaj pověřený e, právy imigrantů nám to také říká, takže nemůžeme zůstat jenom u tohoto. A tak bych ještě řekla, demokratická legitimita, jak jsme viděli i v rozpravě o Maďarsku minulý týden, to není důvod pro všechno, není to eh, eh, Eh, eh, jaksi tím faktem, že jsme byli legitimně zvoleni, takže máme hned demokratickou legitimitu. Ne přece, nemůžeme potom pošlapávat vše ostatní, ne, máme určité hodnoty eh, a my musíme dbát na to, aby ty hodnoty se reálně aplikovaly na území EU, ale ono to dobře nefunguje a to i vyplývá z judikatury Soudu pro lidská práva. Tady bych navázala na posledního kolegu, demokratická legitimita v podstatě eh, nemůže být alibi nebo důvod pro to, aby někdo mohl hm, přistupovat k nějakým rasistickým projevům a proto máme ten případ tedy zbavení imunity paní Lipénové, aby mohla předstoupit před soud, ať je to soud, který eh, plní svoji roli, tedy aplikuje právo, ale pokud my zde nebudeme aplikovat pravidla, no tak je normální, že budeme po pohrání před soud, ať rozhodne soud. A bohužel jsou zde některé strany eh, legitimně demokratické, tedy zvolené, které překračují tu žlutou linii a to přece eh, není možné. A potom někdo se schovává za to, že je demokrat. Děkuji. Já bych chtěl požádat naše návštěvníky, aby zareagovali a naše hosty, aby zareagovali. Jenom bych ještě já něco také doplnil a to v souvislosti s těmi eh, nezletilými osobami bez doprovodu, jak tedy tyto děti potom, eh, když dorazí do některých zemí EU, tak eh, jak se s nimi zachází. Nedávno jsme byli ve Švédsku, kde existuje obrovská sociální vstřícnost vůči nim, ale pořád nás zneklidnilo že jsme viděli takový velký trend, tedy velké skupiny nezletilých dětí, které v některých případech jsou zneužity zločineckými skupinami, to je pravda, ale nicméně jejich základní práva se poruš, porušují, eh, když eh, eh, Eh, tito eh, eh, zločinci tedy je někam dovezou a nechají. A jste vy spokojeni tím, jak se řeší tyto případy v Evropské unii a jsou se nějaké adekvátní způsoby, jak tedy napravit tuto situaci, do které se dostala tato dost početná zranitelná skupina. Já vím, že těch otázek je hodně a již nemáme čas, ale nicméně prosím tak eh, zodpovězte tyto otázky, jak budete potřebovat. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji za všechny otázky. Myslím si, že asi dám slovo Mortenovi Kierumovi, aby zareagoval on, poněvadž skutečně eh, to jsou otázky, které se týkají každodenní práce agentury. Děkuji, děkuji za řadu konstruktivních připomínek a dobrých otázek a děkuji za eh, vaši reakci na výroční zprávu. Já vím, že eh, eh, samozřejmě mm, my si všechno zapíšeme, protože to samozřejmě bude ovlivňovat naši činnost do budoucna. Dovolte, abych zareagoval jednotlivě na vaše otázky, vzhledem i k času, který máme, tak to bude stručné, ale určitě můžeme i bilaterálně ještě různé věci projednat. Na pana Vocna nejprve. Výroční zpráva, jak případně by mohla eh, eh, eh, eh zapůsobit na článek 2 nebo v jaké to interakci. Článek 2, za prvé. To je eh, náš tedy několikaletý, víceletý rámec, náš mandát v podstatě ten, již obsahuje celou řadu aspektů, které jsou zakotveny ve článku 2. To i vyplývá z naší výroční zprávy a i ve, ve světle nedávné diskuze, jak zde, tak i v radě, tak eh, z toho vyplývá, že zvažujeme, jak do budoucna eh, tu výroční zprávu ještě rozšíříme, tak aby to bylo v souladu s tímto článkem. Ano, naše agentura může přispět, má své know-how eh, z vlastního průzkumu a i eh, z, z dalších zdrojů, jako Rada Evropy a tak dále. A my se snažíme tedy pracovat s různými zdroji a potom zpracovala témata podle článku 2. Je zde taková alternativa na základě prohlášení rady. Když bylo přijato nařízení o agentuře, tak tehdy rada vydala prohlášení v tom smyslu, že stávající nařízení nebrání tomu, aby rada případně e, nepožádala o pomoc v souvislosti s článkem 7. Takže je to v podstatě širší škála, nebo je zde větší možnost. To znamená, je možné, abychom se zabývali dalšími oblastmi, které nejsou konkrétně zakotveny v mandátu. K diskriminaci a etnických Rusů. My jsme se tím zabývali, když jsme dělali průzkum stavu menšin v roce 2008 a 2009 a nyní řídící výbor rozhodl, že zopakujeme tento dotazník, tedy každých pět let, a vlastně již příští rok zopakujeme tento průzkum, nejenom abychom si udělali obrázek o dané situaci, ale také abychom i znali, abyste znali trendy. Abychom zjistili, zdali legislativa a politika skutečně měly dopad nějaký na, dis, na stav diskriminace, rasismu v Evropě. Opět tedy platí, že ruská menšina také bude sem spadat. Potom i litevské předsednictví, ano, to, eh, eh, to konkrétně zdůraznilo. My jsme se tedy dohodli na eh, tématu naší konference výroční, to bude na téma trestné činnosti motivované nenávistí a takže ještě neznám detailní program, ale to bude to základní téma. Na pana Papa Nikolau. Jak tedy konkrétně eh, tedy vlastně na základě našich poznatků eh, vypracovat návrhy. A právě ano, to se netýká pouze výroční zprávy, ale i výroční zprávy, ale i dalších našich činností. My se snažíme tedy na základě té naší činnosti eh, potom předkládat konkrétní návrhy, náměty. Samozřejmě víme, že tady je taková citlivá rovnováha, o kterou jde, jak jsme slyšeli, protože to je váš úkol, tedy dělat politiku a hledat řešení, ale my můžeme tedy eh, předkládat určité náměty. Máme za sebou pět let, naši první, našich prvních pět let a vytváříme postupně metodiku a podle mě toto by byla jedna z cest. Dále úzce se koordinujeme s dalšími institucemi, včetně Eh, se zvláštními zpravodaji na téma migrace, eh, kteří přijeli do Vídně a diskutovali s kolegy a studovali naše výstupy, naše zjištění. A i se to týkalo řecko-turecké hranice například. Takže, neust, takže spolupráce eh, s Radou Evropy a dalšími orgány, třeba OSN, tak ta se utužuje postupně. Také i jako v předchozích letech, i zde musím zdůraznit, že máme vynikající spolupráci s jinými agenturami EU, například pokud je o trestnou činnost motivovanou nenávistí, tak eh, dohodli jsme se eh, na jednání s Europolem, se Sepolem, s Eurojustem, které proběhne v září a uvidíme, jak společně bychom mohli řešit eh, tento typ trestné činnosti. To je velice konkrétní příklad spolupráce. Dále Eh, paní Ždanoka. Jak eh, bychom mohli zlepšit situaci, eh, která se týká schromažďování údajů? Doufáme, že třeba my teď hodně toho děláme eh, v oblasti romské otázky a teď z 12 státy se snažíme eh, identifikovat těch, ty základní ukazatele, na kterých potom by se dohodly členské státy a podle toho bychom monitorovali stav. Doufáme, že my můžeme být takovým impulzem eh, nejenom co se týče studia eh, romské otázky, ale rasové diskriminace jako takové. Samozřejmě máme za sebou teprve pět let a eh, pořád ještě nemáme dostatek údajů z členských států. Já doufám, že tato činnost v oblasti romské otázky, že bude takovým příkladem a budeme schopni eh, se dohodnout na evropské úrovni na těchto ukazatelích. Například trestná činnost motivovaná na nenávistí, takže zde spolupracujeme tedy s Eurojustem, s Europolem a se skupinou členských států a snažíme se dohodnout alespoň na dvou, třech důvodech, které potom budeme monitorovat a e, budeme se zabývat dvěmi, třemi e, skutkovými podstatami, ať je to, jsou to vraždy a násilí, násilná trestná činnost. Takže vytipujeme si takové tři kategorie, které budeme sledovat a to hm, bude dost velký krok vpřed, protože i ty čtyři státy, které si vedou velice dobře, pokud jde o schromažďování údajů, tak i hm, mezi těmito státy nejsme schopni eh, údaje porovnávat, protože eh, to dělají každý jinak. Proto tento rok se pokusíme tedy eh, se zaměřit na tu trestnou činnost motivovanou nenávistí a tu porovnávat. Pokud je pan, pana, pana Bronce a svoboda projevu. Zde samozřejmě všichni jsme pro svobodu projevu. Důvod, proč nemáme kapitolu o e, svobodě projevu, je proto, poněvadž to není součást našeho obecného rámce. Jak uvidíte, naše výroční zpráva respektuje náš eh, rámec také i uvidíte, že v souvislosti s naší činností, která se týká trestné činnosti motivované nenávisti, tak eh, zjistíte, že se nezaměřujeme konkrétně na ty eh, eh, tedy nenávistné projevy vůči určitým skupinám. My tedy se ale zabýváme svobodou projevu v jiných kontextech také tedy jako jsou ty nenávistné projevy. Samozřejmě to je součástí té zmíněné trestné činnosti, motivované nenávistí. Na paní Mecolu. Malta. Co můžeme udělat? Samozřejmě zde máme publikace, eh, různé nástroje, které se týkají většího povědomí o solidaritě. Samozřejmě solidarita to je vždycky součást toho eh, režimu ochrany uprchlíka. V celé historii eh, režimu ochrany uprchlíka, tak eh, vidíme, že solidarita je důležitá proto, aby uprchlíci, mm, především kteří se sem dostávají ve velkých vlnách, tak aby tam existovala určitá úroveň solidarity. A jenom zde chci připomenout to, co eh, máme z roku 79, již, kdy se konala velká konference v Ženevě, kde mezinárodní společenství se dohodlo eh, na 250 eh, tisíci případů hm, těch Větnamců, kteří utíkali na lodích a dohodli se tedy, že je usídlí v různých státech, takže to je důležitá, podstatná součást ochrany uprchlíků. Víme, že hm, to je něco, o čem se teď diskutuje na EU, v EU. A nyní na pana Kláese. Opět téma svobody projevu a demokratická legitimita. Samozřejmě my eh, některak nekritizujeme, tedy nenapadáme demokratickou legitimitu, to ne. My tedy, my tedy eh, pro nás není relevantní, eh, o jakou jde stranu, politickou stranu. Nám jde o tu ochranu, ochranu menšin a jak ta ochrana menšin potom se Eh, předkládá eh, na politické scéně. Když se blížím k závěru, na paní Verša. To byla spíš připomínka z vaší strany, také se to týkalo článku 2 a hodnot podle článku 2. To jsem již vysvětlil. A potom pan předseda Nezletěl osoby bez doprovodu. Jak potenciálně je využívají, respektive zneužívají zločinecké skupiny. Ano, zdali jsem spokojen s režimem, který u nás máme, tak musím říci, že ne, v žádném případě. Jedna z věcí, která vyplynula ze zprávy za rok 2009 eh, s ohledem tedy na děti a obchodování s dětmi, je právě velký počet dětí, které se dostanou do těch různých asilových center a podobně. A tam se tedy zaevidují a pak někam zmizí. Třeba jsou ilegálně adoptováni nebo e, se zapojí do sexuálního průmyslu, či jde, může jít i o e, orgány tělesné, takže Tady jde o to, aby členské státy tyto situace řešily. Podle mě nemáme adekvátní systém ochrany těchto dětí. A další ještě věc v tom je, že agentura tento rok se hlavně zaměřuje na otroctví nebo závažné formy Eh, vykořišťování na trhu práce v Evropě, což také samozřejmě pokrývá děti. Takže ta, tato studie konkrétně také se bude věnovat dětem. Děkuji, pane předsedo. My jsme vděční vám oběma, že jste se sem dnes dostavili, že jste s námi prošli tu zprávu a že jste se tak podrobně vyjádřili k dotazům našich kolegů. A my teď přejdeme k dalšímu bodu budeme hovořit o delegaci do Vídně, ale ještě jednou děkujeme za návštěvu. K bodu čtyři. Je tu žádost předsedy. Je to související otázka. Prezentace zprávy o delegaci, která navštívila agenturu v únoru. Delegaci vedl náš předseda, a zastávala také z našich dalších kolegů, pana Papa Nikolau a paní Džanok, Ždanoka. Také paní Lunáček se účastnila. Takže vám předseda mě požádal, abych řekl, že cílem bylo vést hloubkovou výměnu názoru o strategických prioritách FRA na rok 2013. Eh, potenciálu další spolupráce mezi agenturou a Evropským parlamentem, jak v předlegislativním a legislativním procesu, a taky asistent, o asistenci agentury parlamentu eh, v otázce víceletého rámce 2013 až 17. A delegace se setkala, setkala s ředitelem a s představiteli hlavních eh, složek experty. Byla podána podrobná prezentace hlavních projektů, včetně tří eh, velkých eh, evropských průzkumů o násilí proti eh, ženám a zkušenostech komunity LGBT a také situaci židovských společenství. Dále se řešila otázka zacházení s migranty, kteří, kteří se dostávají na vnější hranice EU. Delegace zdůraznila potřebu pravidelných setkání, aby se identifikovaly trendy, aby existovala možnost varování v případě krizí, aby se monitor, monitorovala rizika extremismu v Evropské unii, aby existovaly zprávy o slibných postupech v členských státech a aby existovalo také systematičnější legislativnější e, řešení. Nás, hovořilo se také o některých následných krocích, včetně cílené expertní eh, pomoci a poradenství v oblasti zprávy hranic, procesních eh, práv, ochrany údajů, diskriminace a také eh, romské integrace. Dále zvážení možné role agentury při monitorování extremismu a nenávistného projevu v Evropské unii a poslední část se týkala výměny názorů s rakouskými nevládními organizacemi a organizacemi. Měli bychom přejít k dalšímu bodu, takže tolik tato zpráva, pokud někdo má něco naléhavého k této zprávě. Prosím, doplňte, ale velmi stručně a pak budeme muset pokračovat dál. Děkuji. Děkuji. Very well, ladies and gentlemen, point five we'll move to. Takže bod pět. Což je uvolnění potenciálu cloud computingu v Evropě. Přičem zpravodajkou je paní Sargent, Sargentini za zelené. Na zasedání Libe 29. května bylo představeno eh, návrh stanoviska a od té doby bylo předloženo 54 pozměňovacích názorů. Takže já nejprve dám slovo naší eh, paní zpravodajce, paní navrhovatelce, a pak bude následovat rozprava a pak eh, bude čas eh, ještě na komentář i ze strany komise. Takže Judith, prosím vás, máte slovo. Je to opravdovým potěšením vidět vás v předsednickém křesle, Timothy. Děkuji. Blíží se léto, nevím, zda tu jsou vůbec ti noví zpravodajové, ale máme tady 54 pozměňovacích návrhů. Kromě toho se dostavily události jako Prism, Tempora, dva skandály, které ze dne na den proměnily debatu o ochraně osobních údajů v Evropě a o schromažďování údajů. Myslím si, že to trošku změní i názory na zprávu, kterou vypracovávám ke cloud computingu. Ovšem já sama, stejně jako stín, další stínový zpravodajové, jsme předložili některé pozměňovací návrhy, v nich jasně říkáme, že musíme chránit naše občany. Nejen proti zločincům v kyberprostoru, ale také proti možným krokům třetích států i našich vlastních vlád a jejich pohnutkám, jejich tendencím schromažovat údaje. Dala jsem k dispozici kompromisní návrhy kolegům. Z těch 54 návrhů, které byly předloženy, většina je velmi konstruktivní a pokusím se je zapracovat do kompromisních návrhů. Jsou tu některé pozměňovací návrhy, které vypadají obdobně, které mají podobné pozadí. Zajímaly by mě vaše názory. Jestli se mi skutečně podařilo promítnout ty vaše eh, názory, nebo jestli stále máte pocit, že nikoliv. A pak eh, po letní pauze budeme mít ještě další závěrečné pozměňovací návrhy. Ale je tu jeden 45 pana Papa Nikolau a paní Gabriel, který se týká práv duševního vlastnictví, na, ke kterému se stavím negativně, respektive tuto část bych raději nereflektovala do návrhu, protože je to proti tomu, o, o co mi jde, to což je transparentnost a otevřenost a ochrana občanů. Tím se opět dostáváme k diskuzi o akta. Myslím, že to tento parlament již ukončil tím, že hlasoval proti akta. Dále jsou tu dva pozměňovací návrhy, ke kterým bych uvítala některá vyjasnění. 46 Marco Scuria, 47 Lorenzo Fontana, které chtějí věnovat pozornost některým eh, zranitelným uživatelům a ochraně dětí v digitálním světě. Tam by možná mohli poradci předat mou otázku, jak mám chápat tyto návrhy. Musím se vracet k debatě o zneužívání dětí, o eh, sexuálním zneužívání dětí na internetu a podobně. Má to vazbu na toto? Pokud ano, jak by to zlepšilo toto stanovisko? A myslím, že to je prozatím z mé strany vše, pane předsedo. Děkuji. A nyní chci požádat stínové zpravodaje, pokud to jsou, Axel, Axel Voss jako první. Vielen Dank. Děkuji vám, pane předsedu. Já bych rád eh, zmínil některé body týkající se jednak pozměňovacích návrhů, eh, pozměňovací návrh 28, Eh, se mně velice líbí a mám pocit, že ten bychom v každém případě měli převzít. A to tež platí pro pozměňovací návrh 23 paní Hankis. A co eh, na druhé straně mi připadá poněkud zbytečné, to je pozměňovací návrh jednak 13 paní zpravodajky a pak pozměňovací návrh 36 paní Zipl, protože eh, ty úpravy, které se zde navrhují, v podstatě podle mého názoru jsou úplnou samozřejmostí a v nařízení, měly by se mm, umístit do nařízení a e, neměli bychom tady otvírat e, něco úplně eh, na novo. Eh, spíš bychom tomu měli udělat místo v nařízení. Čili eh, paní zpravodajka mluvila o pozměňovacím návrhu 46, abych na to zareagoval. I ten bych raději viděl v nařízení, nežli zde v této zprávě, protože tam je správné místo pro ochranu osobních údajů, pro její úpravu a nikde jinde podle mého názoru. Co se týče eh, vlastních návrhů, já mm, si myslím, že co se týče pozměňovacího návrhu 2, eh, ten mm, požaduji za správný pozměňovací návrhy 21 a 26. Tady eh, ze systémových důvodů by bylo lepší, Eh, je oddělit. A co se týče čísla 43, eh, tam by podle mého názoru eh, by bylo také úplně samozřejmé, že komise má za úkol respektovat základní práva a, a stačilo by tedy, jak si na to jenom odkázat, ale já si myslím, že je to opravdu taková samozřejmost, že i to, že naše administrativa tyto věci respektuje, jako jsou e, základní práva ochrana osobních údajů, že není zapotřebí to explicitně zmiňovat. Takže e, v tomto smyslu vyznívají moje e, pozměňovací návrhy. A co se týče pozměňovacího návrhu 48, tam mám pocit, že k tomu eh, nebylo přihlédnuto, ale eh, přesto považuji tento svůj pozměňovací návrh za poměrně rozumný. Co se týče kompromisních pozměňovacích návrhů, a o nich už paní zpravodajka mluvila, eh, jednak je to kompromisní návrh 4a a 2a nový. 4a tam jde o prism a podobné špionážní aféry. Eh, tam si myslím, že eh, plénum, eh, pokud vím, právě schvaluje rezoluci, kde potom nemusíme toto jak si umistovat znovu do tohoto textu, ale um, ne tedy na toto místo, možná e, někam do úvodu. Takže tady si myslím, že bychom měli jenom e, přihlédnout k tomu, jak hlasovalo plénum a měli bychom to respektovat. A kompromisní návrh 2a e, nový, i tady vidím spíše správné místo v nařízení, nežli zde. Děkuji vám. Thank you very much. Také vám děkuji. Paní Sipl. Děkuji, pane předsedo. Já eh, nebudu mluvit o konkrétních pozměňovacích návrzích, ale chtěla bych jenom upozornit na to, co zmínil pan kolega Fos. Eh, mnohé věci jsou naprostou samozřejmostí a když bychom z našich všech právních textů vyškrtali všechno, co považujeme za samozřejmost, nebo co už je na nějakém jiném místě schváleno, tak naše texty by potom byly mnohem kratší. A já si myslím, že to vůbec není na škodu důvodu, abychom v různých souvislostech upozorňovali znovu a znovu na určité věci, protože to, co pro některé z nás je naprostou samozřejmostí, nemusí být nutně samozřejmostí pro ostatní. Takže proto si myslím, že duplicita těchto zmínek není vůbec na škodu. Co se týče sankcí, eh, to také nepovažuji v tomto kontextu za nějak eh, chybné, protože eh, je jasné, že systémy cloudů jsou jiné systémy než eh, ty, se kterými zatím pracujeme. Otázka, kde je ten cloud umístěn například, eh, může být, že data, která eh, jsou uživatelem umístěna do cloudu, že jsou uložena nejenom na jednom místě, ale na několika místech a to si myslím, že je otázka velice důležitá. Pokud se třeba jeden server ehm, nějakým způsobem poškodí, umístí se data jinam a to vede k určitým problémům a proto je nutné zmínit tady také sankce v této souvislosti. A v další souvislosti prism a podobné záležitosti. Ano, máme k tomu rezoluci, ale rezoluce je rezoluce a ta neobsahuje žádné konkrétní kroky, jak se k tomu budeme stavět. A já si myslím, že eh, zveřejnění těchto informací otevřelo úplně novou dimenzi, protože tady nejde jenom o ochranu osobních údajů, ale pokud tajné služby, která mají úplně jiná pravidla, eh, se zabývají osobními údaji. Eh, ve Spojených státech například eh, je legislativa, která umožňuje přímý přístup k osobním údajům ehm, u osobních, promiňte, u telefonních operátorů, takže proto si myslím, že bychom cloud computing neměli v této souvislosti vynechávat. Tady nejde jenom o ochranu osobních údajů, ale e, v případě určitých programů jde o to, že státy schvalují zákony, které jim umožňují e, přístup k údajům e, na takových místech, kde by ten přístup mít neměli. Proto si myslím, že je důležité to tady zmínit. Děkuji paní zpravodajce, která si dala tu práci, že různé přístupy opravdu tady zapracovala a Myslím, že eh, pojen cloud computingu by měl být mm, jaksi sjednocen i z hlediska našich přístupů a názorů a myslím si, že tady se nám opravdu podařilo eh, vytvořit jednotný přístup, který přihlíží ke specifikům cloud computingu, ale také ke specifikům nejnovějšího vývoje. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Pan Triantafilides. Děkuji a chci poděkovat zpravodajce za její práci. Jak eh, sama řekla, ta začíná být stále důležitější ve světle skandálu PRISM a ve světle toho, co se děje teď. Souhlasím také s tím vysvětleným přístupem. Pokud jde o kompromisní návrhy, tak obecně souhlasím a podporuji je. Mám za to, že těmito návrhy se řeší výzvy a nebezpečí cloud computingu pro uživatele. Jsem také rád, že tu máme celý další ucelený eh, odstavec o eh, monitorování ze, stranu, ze strany eh, jinostátních, cizostátních orgánů. A v tomto směru jsem také zapracoval doporučení, aby společnosti, které podléhají právu dalších členských států, museli jednoznačně varovat a upozornit, že jejich údaje mohou být předmětem špionáže nebo monitorování dalších států. A jsem rád, že o to požádala i Sophie Ingveld. Mm, zřejmě ve světle toho, z toho časného vývoje bychom mohli předkládat i některé další eh, názory, ale víceméně eh, je to vše v souladu s našimi názory a prioritami. Děkuji. Can I now ask... A nyní bych chtěl se obrátit na komisi, aby se vyjádřila, prosím. Yeah, Sorry, one of you. Jeden z vás. Uh, Sorry, I can speak uh, on of Connect. Excuse me. já se omlouvám. Paní Vodeka tady není. Já se jmenuji Charles Boss, jsem z DG Connect. A zde vás odkáže na uh, zkuzi, která se konala dříve zde, kde hovořil pan Kampala nebo pan Maleros za komisi a to, co řekli, tak pořád platí, takže jenom mohu zopakovat. A pokud jde o ostatní, tak bych chtěl předat slovo zde eh, kolegovi, protože on má na starosti ochranu osobních údajů a řada vašich připomínek a návrhů se právě toto týká. Yes, thank you, Chairman. We have... Děkuji, pane předsedo. My nemáme eh, žádné konkrétní poznámky k vašim pozměňovacím návrhům a jak řekl kolega, tak eh, výsledek, kterého bylo dosaženo, nás těší. Jules, would you like to come back uh, to say... Eh, chcete se ještě vyjádřit? Ano, děkuji. Paní Cipl velice eh, eh, pádně řekla, že ta, mm, eh, v této diskuzi zatím není nic, co by bylo dáno a co by bylo evidentní, jak někteří říkají, že je evidentní, že údaje ukládané v cloudu, že jsou chráněny, jak mají, takže my Musíme přece ale se připravit na tyto nové postupy, na tuto novou techniku, která změní způsob, jak eh, občané, podniky, vlády, tedy státní orgány budou, za, budou nakládat s údaji a to změní celé e, způsoby jejich činnosti. Pokud říkáte, že to je zřejmé, no tak si myslím, že ne. A také měli bychom opakovat názor, protože naše názory, eh, před, eh, které se týkají eh, cloudu, cloud computing, které jsme vyjádřili před rokem a půl, tak nyní jsou ještě více relevantní, než byly předtím. A je jasné, že mm, musíme mm, tedy postupně se adaptovat, jak podle vývoje. Minulý týden jsme přijali usnesení a uvidíme, zdali eh, vše v souladu, aby eh, mezi tímto stanoviskem a eh, usnesením byl soulad. Tedy teď pokud jde o další pozměňovací návrhy, pan Triamfilides, já myslím, že to už nepůjde, ale uvidíme. Třeba budeme moci tyto návrhy přijmout v rámci kompromisu. Pan předseda, děkuji k datům. Návrh stanoviska o tom se bude hlasovat 16. a 17. září na zasedání našeho výboru. Děkuji a připomínám ještě všem a zde všem i našim pracovníkům, spolupracovníkům, eh, že eh, v pět hodin se bude hlasovat, takže prosím zajištěte, aby zde všichni byli a měli sebou kartičky. Nyní bod 6 což je rozpočet na rok 2014. Zpravodaj je Jan Muldr, ale pokud vím, tak eh, to bude Sofie, která to přednese za něj. Nejprve dám slovo zástupci komise, ale který eh, představí ty části rozpočtu, které jsou relevantní pro náš výbor a poté Sofie. Takže děkuji. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji za tuto příležitost eh, vám představit eh, rozpočet, eh, respektive návrh rozpočtu na rok 2014. Pokusím se vysvětlit kontext, za kterého vznikal, za jakých limitací a jakou metodiku jsme použili. Je třeba zaprvé zdůraznit, že tak, jak to bylo stejně minulý rok, tak tento návrh rozpočtu byl vypracován v kontextu Eh, rozpočtových škrtů, kde jsou jasně stanoveny stropy i v kontextu snižování počtu lidských zdrojů. A jak všichni víme, to je důsledek hospodářské situace. A kromě tohoto obecného kontextu, tak je zde konkrétní okolnost, kterou třeba zmínit. A to je spojeno se skutečností, že vyjednávání probíhala zároveň paralelně s vyjednáváními o víceletém finančním rámci, což věci ještě E, trochu jaksi vykolejilo, nebo nebylo to v normě, nebylo to běžné. Teď pokud jde o ten víceletý rámec, návrhy, které teď máte na stole, tak ty berou do úvahy e, e, stav vyjednávání o víceletém finančním rámci a to k datu 26. 6. červen 2013. To znamená, veškeré změny, které by mohly vyplynout ještě z těchto vyjednávání a které by mohly e, znamenat určité úpravy do budoucna, tak to bude postupně reflektováno eh, v průběhu roku, v průběžném roce prostřednictvím těch opravných eh, dopisů. Takže to musím zdůraznit. Další bod se týká právního základu, pokud jde o migrační azylový fond a pokud jde o e, fond vnitřní bezpečnost pro DG eh, Home Affairs vnitro. Potom pokud jde o program justice, práva a občanství pro DG justice, takže to jsme také vzali do úvahy. Určitě asi víte, že tento nový právní základ nyní eh, je předmětem diskuzí a že mm, to, že to, co by mohlo mít dopad na rozpočet, tak to ještě nebylo vyřešeno. Především ta úroveň předfinancování anebo e, roční předfinancování, tak jak nyní existuje. To všechno může mít ještě dopady. Nyní pokud jde o nomenklaturu, což je téma, e, kterému jsme se hodně věnovali, e, tedy racionální, zracionalizovaná struktura, ta již byla eh, navržena, protože komise se zavázala, že příslušným orgánům předloží něco transparentnějšího, konkrétnějšího, pokud jde o informace, tak to jsme udělali a to zcela i reflektuje konkrétní cíle vyplývající z nového právního základu a myslíme si, že to je pozitivní vývoj. A v neposlední řadě k tomuto bodu ještě příspěvek, který se týká decentralizovaných agentur, tak teď je to na eh, zjednodušeno všechno v rozpočtu a týká se to financování administrativy i provozních výdajů, to je tedy nyní dáno dohromady rozpočtu. Nyní, pokud je obecný rámec, eh, takže teď rubr, eh, hlava 3, občanství, pokud jde o e, tedy prostředky na e, příští výdaje na nové programy. Takže e, na základě rozhodnutí komise, tak my jsme se přidrželi toho programu, který vyplývá z víceletého rámce, potom jsme to upravili podle závěru rady z února minulého roku, tohoto roku, pardon, a to, co bylo i akceptováno 27. června 2013. A nyní na období 2014 až 2020. Zde rada a parlament se dohodli. Podle té dohody zhruba řečeno se hovoří o 16,6%, o které by se měl rozpočet snížit. A to je hlavní důvod, který vysvětluje snížení eh, této hlavy, této kapitoly. A teď nyní eh, prostředky na platby to jsme vypočítali velice opatrně. To představuje striktní minimum vůbec proto, aby nové programy a nové fondy mohly fungovat a i to e, jsou prostředky na uzavření stávajících programů, které budou uzavřeny v roce 2014. A i jsme vzali do úvahy to Eh, opožděné přijetí nových programů, to znamená, stanovili jsme tam i ty částky na částečné předfinancování v roce 2014. Každá změna eh, v úrovni předfinancování nebo eh, tedy toho počátního předfinancování či ročního předfinancování, takže to zatím není dojednáno a to bude mít ještě určitě dopad na rozpočet 2014. A nyní agentury. Komise, nebo návrh komise Eh, se řídil dvěmi limitacemi pro agentury. Za prvé, indikativní obálka pro výdaje podle jednotlivých kapitol, rubrik, a takto i se to prezentuje v tom víceletém finančním rámci. A za druhé, jsme se drželi cíle snížit eh, personální stavy v agenturách eh, v pěti letech o 5 A kromě toho, komise se pokusila se zamyslet nad úrovní která se navrhuje, mm, tedy do jaké míry by měla přispívat Unie, jak by to mělo být s personálním zajištěním v agenturách podle klasifikace Cruising Speed, New Task and Startup Agencies. Takže pokud jde o, ty první, o tu první kategorii, to jsou již etablované agentury, které již fungují, zde komise navrhuje zmrazit mm, eh, eh, eh, rok 2014 na, z úrovně 2013, tedy bude se eh, kromě nových úkolů, pokud ta agentura bude mít nové úkoly, které budou legislativou dány, tak tam se zvýší prostředky, to se týká třeba Frontexu. Frontexu. Komise ale jinak přistupuje k těmi startup, k eh, těm, který, které se rozbíhají třeba EASO, a další zde eh, by tyto agentury měly dostat stroje navíc, aby mohly začít plnit úkoly. A poslední věc, pane předsedo příspěvek, úplný příspěvek, totální příspěvek pro decentralizované agentury v kapitole 3 v roce 2014, to představuje navýšení o 4,9%, pokud si porovnáme to s rozpočtem za rok 2013. Nicméně třeba zdůraznit, že tento nárůst hlavně vyplývá z s, s eh, vytvořením kapitoly, agentury, pardon, agenturu EU LISA. Takže doufám, že tyto informace vám jsou jasné i užitečné. Děkuji, ano. A nyní eh, Sophie Intveld za eh, Jana Multera. Děkuji, pane předsedo. Já jenom přečtu to, co on napsal. On se omlouvá, že nemohl přijít, ale eh, je na oficiální cestě a on, ani on nemůže být na dvou místech zároveň. 26. června komise předložila rozpočet na rok 2014 a jako zpravodaj eh, eh, za Libe Jan Mulder navrhuje ve svém stanovisku toto. Za prvé lituji, že došlo k poklesu o 4,9%, pokud jde o e, závazky a pokud jde o pokles na platby, pokud jde o kapitolu 3, tedy e, o, která se týká občanství ve srovnání s rozpočtem za rok 2013. Ale mm, většina e, ještě těchto fondů je předmětem jednání. Jan Mulder je proto, aby komise a členské státy se snažili maximálně zajistit, aby rozpočet EU se vynakládal efektivně a tudíž Tudíž členské státy by měly, pokud to půjde, zvýšit spolupráci. Solidarita mezi členskými státy v oblasti azylu a migrace by se měla také zvýšit a evropský rozpočet by měl ukázat, že jsme se zavázali tímto směrem a že adekvátně to budou financovat i členské státy. Jan Mulder je názorem, názoru, že, ade, že agentury by měly mít dostatečné zdroje, aby mohly realizovat odsouhlasené projekty. To je všechno. Děkuji. Děkuji. Za prvé, mm, paní Keller, děkuji. Já chci také poděkovat mm, zpravodajce, zpravodaji a komisi za návrh stanoviska a já e, e především si myslím, že bod 2 e, e, je velice cený, dobrý. Ano, ono je těžké vůbec přijímat rozpočet, když ani nemáme ještě prohlášení rady. A hm, nicméně samozřejmě pokusíme se já e, mám dvě takové připomínky k návrhu stanoviska. Za prvé, myslím si, že bod 3. Zde bychom měli zmínit to, že je nezbytné, aby peníze, které se vynakládají, e, něco přinášely, měly přidanou hodnotu, protože velice často členské státy jenom využívají fondy na věci, které stejně by museli zafinancovat jinak. Takže evropské peníze by měly jít na evropskou přidanou hodnotu a ne na to, že by suplovaly výdaje státu. Dále k odstavci 5. Já asi jsem to dobře nepochopila možná, co se tady zdůrazňuje. Skutečně, myslím si, nebo mám pochybnosti, eh, zmínit zde i Eurosur, protože to je jeden příklad, kdy peníze již byly vynaloženy na něco, bez toho aniž by parlament dal souhlas k tomu. Evropský parlament eh, odsouhlasil eh, eh, toto před měsícem a již peníze se tam nakládají léta. léta. Takže to je nebezpečný precedent a Frontex se říká, že by měl dostat více peněz. A co EASO také hraje důležitou roli, jak zmiňuje zpravodaj v bodě číslo 4. Takže pokud si myslíme, že by to měla být priorita, tak eh, na to musíme vynaložit i prostředky a ne tady pouze zdůraznit jednu agenturu, která by měla dostat více peněz a Frontex dostává už i tak hodně peněz. To jsou mé dvě poznámky a doufám, že zpravodaj s nimi bude souhlasit. Děkuji. Pan Dias Demera. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Ano, takže. Já zde eh, v podstatě předám to, co mm, řekla paní Holmajer, abych zde přednesl. Hovořím tady za Moniku Holmajer. Za prvé, ona říká, že děkuje, upřímně děkuje panu Mulderovi za tento dobrý návrh a také i souhlasí s názorem zpravodaje, co se týče otázky, která se týká e, těch 3%. To podle ní je také nepřijatelné. Také i děkuji panu Mulderovi, že zde zdůrazňuje význam těchto agentur a to především agentur, které mají operativní funkce. V tomto smyslu říká Monika, že bychom měli také i zmínit Europol, nejenom tedy Frontex. A, a o to více, poněvadž Europol dostal nové úkoly. Takže je třeba se na to podívat i třeba z pohledu nových úkolů, jako je počítačová kriminalita. Stejně tak i paní Holmajer navrhuje zvýšit rozpočet této agentury, i přestože ten Eh, nový hm, právní základ ještě nebyl přijat. Také i vítá vytvoření eh, ten balíček inteligentních hranic, inteligentní hranice a tento balíček doufá, že bude velice rychle přijat. Děkuji, pane předsedo. Thank you. Uh... Děkuji. Ještě někdo Bych chtěl přispět k tomuto bodu za jiné frakce? Chcete přijít si ještě něco? Nebo komise? Komise, takže a určitě k tomu se také ještě vrátíte, k těmto otázkám. Takže pozměňovací návrhy 28. srpen v poledne, pokud výbor eh, bude akceptovat, že budou se předkládat pouze v angličtině. Pokud ne, tak termín je bude 14 srpna, aby bylo možné přeložit. Normální je, že v této sezóně roční, že eh, se sebe zapřeme a eh, přečteme si ty návrhy v angličtině pouze, protože jinak si zkazíme dovolenou. Takže já bych rád, aby výbor akceptoval tento návrh tak, abychom měli dostatek času, abychom mohli potom hlasovat 5. září. Děkuji, děkuji, děkuji za tento bod. Aha, takže vlastně teď můžeme nakrátko přerušit do pěti hodin, kdy začneme hlasovat. Děkuji.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 Okay, ladies and gentlemen, I hope you've got your um, cards in case... Dámy a pánové, připravte si prosím hlasovací kartičky. Předpokládám, že je máte všichni u sebe a můžeme hlasovat. Spravodajkou je Hans Röde a já navrhuji, abychom přešli rovnou k hlasování. Důvodem je, že eh, podle pravidla 50 IMCO a ITRE obojí zpovídají za tuto zprávu. IMCO bude hlasovat zítra, takže pokud máte všichni hlasovací seznamy před sebou, tak můžeme začít. Budu potřebovat trochu vaši schovývavost, protože nemám stejnou rychlost jako váš pan předseda, snad to bude v pořádku. Amendment 60. První uh, pozměňovací návrh 60. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 61. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 62. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že je to schváleno. Prověříme to, pojďme to prověřit elektronicky. Končím hlasování. Pro 18, proti 14, takže návrh je schválen. Děkuji. Pozměňovací návrh 66, eh, eh, promiňte, šestka. Kdo je pro? Odpadá šestka. Šestka odpadá. Šest, 63 odpadá, to vím, ale teď máme šestku. Ta odpadá také? Sekretariát mi řekl, že máme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 6. Je to pravda, takže šestka, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? To asi, myslím, je schváleno. Pozměňovací návrh 64, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 65, kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 66, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh číslo 67, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Číslo 68, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Číslo 69, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh číslo 70, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. kompromis číslo 1, kdo je pro? Proti? zdrželi se schváleno. 72, 72, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme si to elektronicky, prosím. 72. Končím hlasování. Takže ten návrh je zamítnut 21 ku 14. Pozměňovací návrh 73, kdo je pro, kdo je proti? Máme tady eh, rozdělené hlasování k 73. To se omlouvám. Takže je to rozdělené eh, hlasování k pozměňovacímu návrhu 73. Takže hlasujeme o první části. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. A tato část je zamítnuta. Děkuji. Další pozměňovací návrh číslo 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To je, myslím, zamítnuto. Pozměňovací návrh 74. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 76. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. A pozměňovací návrh číslo 10, rozdělené hlasování, vyžádáno zelenými. První část, kdo je pro, eh, kdo je proti, zdrželi se. Zkontrolujeme si to elektronicky, prosím. Hlasujeme. Končím hlasování. 21 pro, 16 proti. Takže ta druhá, eh, to byla první část. A nyní hlasujeme o druhé části. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. 12, Kdo je pro? Proti. zdrželi se. Prověříme elektronicky, prosím. Pozměňovací návrh 12. Hlasujeme. Končím hlasování. 23 hlasů pro, 14 hlasů proti, takže tento návrh je schválen. Pozměňovací návrh 78, kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, zamítnuto. Kompromis číslo dvě. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 79. Pokud se nemýlím, 79. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 81. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní 80. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 82. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se. Prověříme elektronicky. Hlasování je ukončeno. 23 hlasů pro, 14 hlasů proti, takže schválen je tento pozměňovací návrh. 83 je identický. Eh, takže o 14. nebudeme hlasovat a nyní kompromis číslo 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 4. Kdo je pro? 86 ještě. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. A nyní kompromis číslo 4. Zdrž, eh, promiňte, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Nyní kompromis číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromis číslo 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto, ale prověříme. Pozměňovací návrh 16. Elektronicky, prosím. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Prosím vás, 9 pro, 28 proti. Eh, takže nyní 89. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. To je schváleno. 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Číslo 90. Pro? Proti? zdrželi se, to je, myslím, schváleno. Číslo 18, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. To je, myslím, také schváleno. 91. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. To si prověříme. 91. elektronicky, prosím. Všichni hlasovali, končím hlasování. 15 pro, 21 proti, takže to je zamítnutý návrh. 92, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 93, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Také zamítnuto. Kompromis číslo 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 97. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 98. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Také schváleno. 19 a 99, které jsou shodné, takže kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Stovka, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 101, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvacítka, kdo je pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to je zamítnuto, ale prověříme si elektronicky. Dvacítku hlasovali všichni, končím hlasování. Tak 19 pro, 18 proti, tudíž je ten návrh schválen. 102, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Číslo 103, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 21, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Další je 104. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Číslo 105. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 106. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 107. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 108. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Číslo 25, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 26, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 109, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 27 a 110 jsou opět shodné, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 111. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 28 a 112 jsou identické. Kdo je pro? Proti? Drželi se, to si prověříme elektronicky, můžeme hlasovat. 28 a 112, hlasovali všichni, končím hlasování. 18 pro, 19 proti. Když jste hlasovali, tak jste hlasovali. Já ne, neberu žádné úplatky. If colleagues agree, I'm happy to repeat that vote. Pokud budou kolegové souhlasit, tak zopakujeme hlasování. Dobře, pojďme hlasovat ještě jednou. 28, 120, 112, elektronicky samozřejmě, 28 a 112. Hlasujte, hlasovali všichni, končím hlasování, děkuji vám. 21 pro a 16 proti takže někdo změnil názor v průběhu hlasování a každopádně návrhy jsou schváleny. Takže 113, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 114, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 29, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 30, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 115, kdo je pro, proti, zdrželi se, prověříme to elektronicky, 115, prosím hlasujte. Hlasovali všichni, končím hlasování. 16 pro, 21 proti, takže návrh je zamítnut. Nyní 116, kdo je pro? Proti zdrželi se, schváleno. 117, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 31, kdo je pro, proti, prověříme elektronicky. 31. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 22 hlasů pro, 15 hlasů proti, takže návrh je schválen. Pozměňovací návrh 32, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 33 a 118 jsou shodné, takže kdo je pro, proti, elektronicky prověříme, prosím. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno. 21 ku 17 hlasům. 34. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Nezvedáte ruce, ne, nehlasovali jste všichni, takže prověříme elektronicky 34. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Eh, klidně jste mohli zvedat ruku a eh, ukázalo by se, že návrh byl zamítnut. 119 budeme hlasovat 119 až 122 v jednom bloku. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 35. Kdo je pro? Proti? zdrželi se. To musíme prověřit elektronicky, takže 35 elektronicky. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto 28 hlasy ku 9. Takže nyní e, pozměňovací návrh 123. Kdo je pro? Zase e, budeme hlasovat v bloku. Pokud souhlasíte, 123 až 131, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 36, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 37 pana zpravodaje, kdo je pro, kdo je proti. Zdrželi se. Prověříme elektronicky. Číslo 39. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 22 pro, 16 proti, takže návrh je schválen. Další blok 133 až 141. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromisní návrh číslo 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Prověříme elektronicky. Kompromis číslo 8. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 23 ku 15, takže návrh je schválen. 142, pozměňovací návrh 142 až 144 v bloku. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 145, opět v bloku, 145 až 147. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní úvodní ustanovení. Pozměňovací návrh 43. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Prověříme elektronicky 43. Hlasovali všichni, končím hlasování. 17 pro, 21 proti, návrh je zamítnut. 44, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 46. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 47. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 1. Kdo je pro? Proti. Prověříme elektronicky číslo 1. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 19 pro, 19 proti. Návrh je zamítnut. Takže 48 odpadá a hlasujeme o 49. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Číslo 50. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno 52. Kdo je pro? Proti? Prověříme elektronicky číslo 52. A hlasovali všichni? Končím hlasování. 17 pro, 20 proti, návrh je zamítnut. Kompromisní návrh číslo 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 3. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. Prověříme, dobře, pozměňovací návrh číslo 3, prověříme elektronicky, proč ne? Hlasovali všichni. Končím hlasování. 21 pro, 17 proti, návrh byl schválen. Pozměňovací návrh 57, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 58 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, čtyřka, kdo je pro, proti, prověříme elektronicky číslo čtyři, hlasujeme nyní, končím hlasování. Osmnáct pro, sedmnáct proti, takže návrh byl schválen. A číslo 59, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní použijte hlasovací kartičky pro závěrečné hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 34 hlasů pro, 4 hlasy proti, nikdo se nezdržel a já vám děkuji. A to je všechno z hlasování. Děkuji vám za pozornost. Děkuji dámy a pánové. Um, if everybody could take their seats again for the next... Uh... Takže prosím, usaďte se. Blíží se další bod na pořadu jednání. To time. Okay. Dobrá. Nyní tedy máme bod 8. Je to delegace výboru Líbe do Řecka 28. až 31. října. A toto je projednání návrhu zprávy delegace. 19. června jsme měli výměnu názoru. Měli jsme tady řeckého ministra pro och, občansk, ochranu občanů. A po této diskuzi jsme nyní vypracovali, máme tuto zprávu tedy, ale bohužel pan Molder tu dnes být nemůže. Bude však zastoupen, takže budeme seznámeni se zprávou a to z úst paní Wikstrom. Já jsem řekl paní Weber, ale je to paní Wikstrom. Začíná to dvojitým V, takže možná byste se mohli nějak společně shodnout. Takže paní Wikstrom, pokud byste se chtěla vyjádřit a pak, eh, pak to probereme. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také za to, že nám předsedáte vždycky je eh, osvěžující mít něco nového i na líbe. Vzhledem k tomu, že Jan Mulder předsedal této delegaci, vedl tuto delegaci do Řecka, tak on samozřejmě vítá tuto zprávu, která správně reflektuje to, co poslanci viděli v průběhu této zjišťovací mise do Řecka. Pan Mulder chápe, že je možno to v hlavních eh, tedy obrysech podpořit, je spokojený s tím výsledkem. E-mailově jsme to již probírali, byly navrženy různé pozměňovací návrhy a za eh, tedy vedoucího delegace Líbe navrhl několik věcí pan Mulder, že byly vypuštěny eh, citáty, aby to bylo více faktické a Byly tam také zdůrazněny některé body, aby se zohlednili všechny připomínky. Vzhledem tomu, že já jsem sama nebyla členkou delegace, ale protože mám ráda Řecko a byla jsem v jiných delegacích v Řecku, myslím si, že je důležité, aby, že k této zjišťovací misi došlo. Myslím, že skutečně můžeme být eh, hrdí na tyto výsledky. Děkuji. Dobrá. Jsou k tomu nějaké připomínky k této návštěvě a k jejímu výsledku? Prosím. Já bych chtěl jen říct, že s tím souhlasím a že to podpořím svým hlasem. Ještě paní Guillaume. Jenom stručně. Já tuto misi skládám jako velmi zajímavou, ilustrativně dobře zorganizovanou a myslím, že tento konečný výsledek dobře zrcadlí to, k čemu došlo v průběhu těchto pár dní. Sdílím také názor pana Muldera, pokud jde o vyškrtnutí některých komentářů, některých připomínek k tomto dokumentu. Ne, že by byly nemístné, ale zdá se mi, že jsou trošku ve vzájemném rozporu některé. A myslím si, že tento text podrobným, uceleným způsobem tedy skutečně eh, zrcadlí a i odráží můj vlastní názor. Yes, please. Prosím. Thank you, Just to... Děkuji. Takže jenom chci říct, že rovněž podporujeme tento text, ale mám k tomu dvě obecné připomínky. Za prvé, Nebylo pro nás snadné se k návrhu vyjádřit po dlouhé době, protože to, za to nemůže samozřejmě vždycky eh, sekretariát zpráva. A hovořili jsme o tom už před dvěma týdny, že některé ty skutečnosti už jsou zastaralé v důsledku posledního vývoje. My jsme si také psali e-mailem ohledně některých případů, které byly uzavřeny. A proto u budoucích delegací by bylo dobré stanovit si jakýsi časový rámec i mezi sebou pro vypracování konečné verze zprávy, abychom byli opravdu bdělí a abychom měli takový celkový eh, objektivní pohled na věc. Za druhé, všichni, kdo, jsme se účast, kdo se účastníme těchto zjišťovacích misí, bychom se měli shodnout na těch zásadních bodech, které chceme zdůraznit. Ne vždy je snadné říci, zaměříme se na to a to. Ale řekněme, že se sem někdo dostaví a všimne si, že tady chybí žárovka. Tak asi není fér potom vypracovat zprávu a říct, že jedna žárovka chybí, i když všechny ostatní žárovky tam jsou. Protože to pak neodráží přímo tu realitu. Takže je dobré se dohodnout na těch klíčových zásadních bodech. A to neplatí pouze pro tuto zprávu, ale to je taková obecná připomínka. Chci poděkovat také našim poradcům za jejich spolupráci, za to, jak, eh, tuto, jak s touto zprávou vypořádali. Nebylo vždy snadné najít správnou rovnováhu a já nemohu než poděkovat našemu předsedovi, panu Mulderovi, právě za jeho moudrou snahu nalezení té rovnováhy, a tedy, že navrhl. Myslím si, že skutečně byl dobrým eh, vedoucím celé delegace. Děkuji. Děkuji vám. A nyní paní Romero López. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že eh, eh, zde protože ta je již dost stará iniciativa, tak tam je, jsou určité údaje, které již eh, nejsou tedy aktuální. Já to, ale pokud, já si myslím, že je důležité po této eh, cestě teď se zamyslet, zamyslet se nad problémy, se kterými se potýkáme a eh, podívat se na to, jak je nyní vyřešit, protože již ta cesta proběhla téměř před rokem. A co by bylo zajímavé, je moci někdy zopakovat, abychom mohli vyhodnotit, zdali ta problematika, kterou jsme tehdy viděli, zdali se to již vyřešilo. Protože jsou tam určité problémy, které v podstatě jsou eh, typické pro Řecko, ale i jsou tam jiné problémy, které se opakují v jiných eh, detenčních centrech, v jiných zemích. Bylo by třeba tedy znát, jaká opatření Evropská unie provádí a jak jsou efektivní. Protože co se eh, stalo v Řecku? O obrovský sklus, pokud jde o udělování e, statutu mezinárodního, mezinárodní ochrany nebo uprchlíka, to znamená e, příliš dlouhá, zlouhavá řízení a osoby, které se nacházely v těch uprchlických táborech, tak v podstatě mm, byli v nejistotě a to tež e, platí tedy i pro ostatní země na jihu, tam to řízení je většinou velice zlouhavé. Jiný problém Řecka a to není tak aktuální v jiných státech, tak akutní to tak není, ale ta doba, kterou tráví ti uprchlíci v těch centrech, v těch táborech, protože víme, že to jsou tři měsíce a potom e, se to prodlouží a, až na šest měsíců a, e, to si myslíme, že je přehnaně dlouhá doba, vzhledem k tomu, že třeba v mé zemi to je, mm, nevím, 20 a něco dní, e, takže podle řeckých orgánů je tam problém s stotožněním těch osob, které se ocitnou v takových táborech nebo centrech. A ta doba je příliš dlouhá. Takže by bylo třeba vědět, zdali hm, Evropská unie eh, vyslala nějaké experty, aby pomohli s tím problémem zjišťování totožnosti, zdali se ten problém vyřešil. A další problém, který jsme tam zjistili, to byl problém eh, problém tedy eh, zpracovávání žádostí o azyl. Eh, třeba často to jsou nelegální migranti a těžké je zjistit tedy, jaká je jejich situace. A zde Řecko eh, v podstatě Eh, řekla nám, že eh, se o eh, tuto věc mají postarat nějaký odborníci, experti, kteří kteří to budou řešit. To je velice zajímavé téma, určitě relevantní pro jiné státy. Je to zásadní pro žadatele o azyl. A mm, možná ještě další dva takové body, které jsme tam zjistili. Jednak je to, že eh, neexistuje eh, admisní smlouva s Tureckem, to dobře víme. A hm, protože tam jsou problémy tady s Tureckem nyní, a eh, takže i nedostatek těch víz těmi, kteří tedy transitují přes Turecko a teď ještě i hm, ten problém možná se umocní vzhledem k tomu, co se děje v Syrii a víme, že většinou ty problémy předtím nebyly tolik na moři, ale teď se již i zhoršily na moři a mm, mm, jste, eh, oni nám řekli, že eh, zavřou dvě centra a to je velice pozitivní, to je vlastně pozitivní výstup z naší mise. Chtěla jsem zdůraznit, že díky této návštěvě vznikly určit, se objevily určité problémy, nebo zjistili jsme určité problémy, které se řešily a jiné třeba asi ne, takže by bylo dobré vědět, tady Řecko řeší tyto problémy za pomoci Evropské unie. Um, I think Mr. Papa Nicolau would like to come. Že pan Papa Nikola by se chtěl ještě stručně vyjádřit ke dvěma bodům. Děkuji paní Romero López se tak trochu dívala na mě v průběhu svého prohlášení. A já nejsem samozřejmě vláda, mohu vám dát jenom opravdu ty nejstručnější informace. A já jsem nechtěl zacházet do obsahové stránky věci. Ale dovolte mi nyní říci, že mnoho z těch otázek paní Romero López bylo zodpovězeno samotným ministrem před dvěma týdny na diskuzi ve výboru Libe. Tato zpráva ukazuje po zohlednění všech připomínek a pojednání mezi politickými skupinami, že dochází k určitému pozitivnímu vývoji uplynulém roce že probíhá nadále úsilí ze strany řeckých orgánů zajistit potřebnou míru dodržování práv příslušníků třetích zemí, kteří se dostanou do Řecka, že je tedy snaha vyhovět jejich potřebám. Ne vždy k tomu pochopitelně dojde, když jsou ta čísla vysoká. Stále přetrvávají problémy a pochybnosti a pokud jde o pozitivní reakce řeckých orgánů, ty nejsou vyvolány jen tím, že se tam dostaví nějaká delegace expertů, ale vyplývají i z určité strategie, plánu, podle kterého se, který je implementován a který tedy přináší sebou tento pozitivní vývoj. A pochopitelně, že delegace může být nějakou přidanou hodnotou a může vést ještě k dalším zlepšením. Nyní již vznikla nová asilová služba, nový asilový režim, který funguje. A doufáme, že všechny ta spoždění eh, budou překonána proto hovořím o rovnováze v té zprávě, protože my bojujeme se zneužíváním azylového postupu ze strany mnoha příslušníků třetích zemí, kteří se snaží zneužít tohoto postupu za pomoci pašeráků, lidé, kteří se snaží hledat právní způsoby příchodu do Evropy a způsoby, jak v Evropě zůstat. Jestli nás se čeká ještě urazit dlouhou cestu, v našem bezprostředním sousedství v jižních zemích, nejenom v Řecku, tedy jsou pořád ještě problémy. Je možné, že i v budoucnosti budeme vystaveni velkým tokům a já eh, doufám, že ve všech členských státech, ať už je to Řecko, Itálie, Malta, nebo třeba příští týden, kdy nás čeká eh, delegace Frontexu eh, do Španělska, tak já doufám, že si uvědomíme časem, že potřebujeme více solidarity na evropské úrovni, více úsilí na podporu těch, eh, kdo jsou vystaveni těmto tlakům, že si uvědomíme, že to není úplně spravedlivé a že dojde ke spravedlivějšímu rozdělení břemen, které je eh, zatím stále spíše zbožným přáním než realitou. Děkuji. Děkuji. Děkuji i eh, za tu výměnu názoru a zpráva delegace bude eh, schválena na začátku příštího zasedání jakožto. A teď se dostáváme k bodu 9 z trhu předstihu, ale je tu pan Jasemira, je na svém místě, takže myslím, že můžeme pokročit, pokud jde o tento bod změny nařízení, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejich státní příslušníci musí mít při překročení hranic vízum. Spravodajem eh, je pan Diaz de Mera. On nás informuje o výsledku jednání a po něm dám slovo dalším poslancům a poslankyním, kteří se chtějí vyjádřit, případně také komisi či předsednictví. Takže, pane Dias Demero, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Zde já v podstatě eh, Eh, se vyjadřuji eh, v zájmu transparentnosti pro informaci kolegů z Libe, aby věděli, jak je to se změnou nařízení 539 z roku 2001. Takže takové nebyly předběžné otázky. Již dva roky vyjednáváme eh, osm trialogů, osm stínových zpravodaj, osmkrát se sešli stínoví zpravodové, technické jednání, potom sedmnáct jednání se spolupracovníky a asistenty a mnoho, mnoho e, setkání s právním oddělením parlamentu a sekretariátu výboru LIBE. Je třeba si připomenout, že tento předpis začal za maďarského předsednictví, potom polské, dánské, kyperské, e, a to projednávalo a nakonec irské. Dobře. Zde bych chtěl informovat výbor, že 25. června se konal trialog, který se víceméně dohodl s předsednictvím. Tato dohoda ehm, byla dohoda EPP, ALDE a EKR. Takže dohoda, o které dnes zde hovořím, tak eh, předem ale musím poděkovat velice upřímně, za, musím poděkovat za eh, musím poděkovat irskému předsednictví za velké eh, úsilí, protože se dosáhlo jednomyslnosti v radě. Takže zde eh, to nařízení v podstatě i reflektuje celou řadu eh, našich připomínek a požadavků, tedy požadavků našeho výboru a parlamentu a tudíž návrh, který zde prezentuji, de facto je totožný eh, s, jako kompromis, který jsme přijali v prosinci, tedy přijali socialisté ALDE, EKR a EPP. Dnes Eh, sedm měsíců na to, de facto prakticky vám předkládám stejný návrh, až eh, na to, že tam je pár ještě vylepšení. A zde chci, než budu pokračovat, chci poděkovat velice eh, všem stínovým zpravodajům, protože pracovali systematicky, precizně, intenzivně a v duchu kompromisu. Eh, dohodli jsme se na kompromisech v následujících otázkách, které jsou velice důležité. Viza eh, eh, posádek letadel a lodí, potom i záchranné akce, potom i tedy lodě na mezinárodních vodách, a jako organiz, které um, tedy organizují nevládní organizace, potom uh, přeprava uh, uprchlíků a tak dále. To jsou všechno otázky, které se jeví jako potřebné, ale nejsou. Nejsou, poněvadž od, mm, protože mm, gro té diskuze eh, se týkalo právě eh, reciprocity a takže teď pár připomínek k reciprocitě. Všichni známe, jaké problémy některé členské státy mají v této věci. A všechny frakce se dohodly, že je třeba mít efektivní, solidární nástroj, který vezme do úvahy e, i vnější, tedy zahraniční vztahy EU. A, e, takže na tom jsme se všem dohodli. Během prvních dvou let Eh, když tedy třetí stát bude požadovat výzum od členského státu, tak komise bude moci eh, eh, vyvinout veškeré diplomatické demarše, iniciativy, aby tento problém vyřešila. A během té doby komise rovněž bude moci dle své úvahy rozhodnout, zda-li navrhne či ne dočasné pozastavení výzové povinnosti. Zde je klíčová věc. Mm, zde je to e, možnost komise, ne povinnost. To znamená, v této fázi nehovoříme o automatickém mechanismu. Další otázky. Je, co se stane, když e, uplynou ty dva roky od okamžiku, kdy vznikl problém. Takže eh, zde eh, parlament od samého počátku chtěl ty dva roky jako termín, tak abychom eh, mohli tedy zavést automatickou reciprocitu prostřednictvím legislativního systému, a to by nám umožnilo v podstatě být na rovném, rovné bázi jako rada. A potom ale po těch dvou eh, letech bude muset komise navrhnout dočasné pozastavení pro občany třetích zemí a musí pro ně eh, a proto musí použít delegovaný akt, akt přenesené pravomoci. To je velký krok. Nejenom, že jsme dosáhli toho, že se budou používat delegované akty, ale také se nám podařilo zavést automatické přerušení této vizové povinnosti od samého počátku, když jsme začali vyjednávat, tak tato ostázka byla téměř nepředstavitelná. A dnes, díky pečlivé práci nás všech, se toto podařilo. A nyní bych chtěl ještě i věnovat pár slov tomu mechanismu pozastavení. Takže v tomto odstavci také se nám podařilo mm, velkého úspěchu, mm, něco, co nebylo v původním návrhu. To znamená, zavrhli jsme více eh, těch safeguards, těch ochranných pojistek, které komise bude muset cít eh, do úvahy, když bude navrhovat to přerušení, dočasné přerušení. Občané třetích zemí, těch se to bude týkat, ale je třeba i garantovat takto práva občanů EU stejným způsobem. A to, že musíme vzít do úvahy vždy ty zahraniční vztahy Evropské unie. Jak vidíte, takže tady v podstatě je to velice citlivá rovnováha, eh, kterou respektuje tento návrh kompromisu. A nyní teď, co jste si vyslechli toto, tak dovolte, abych se zaměřil na dva významné aspekty, které chci vysvětlit. Chci, abyste je věděli. První je tato věc. Dokument eh, obsahuje to, že bude zde existovat revizní klauzule po sedmi letech, po sedmi letech revize klauzule, revizní klauzule. Eh, to znamená, eh, teď to vysvětlím. Takže je jisté, že tato lhůta je daleko lepší, než eh, původně se plánovalo. A někteří navrhovali tři roky. A proč říkám, že to je lepší? Mm, statistiky jsou pádné. Ukazují, že během prvních dvou let eh, od té doby, než tedy od doby, kdy se zavedla liberalizace vysové povinnosti, tak eh, v těch prvních dvou letech se zjistí, jak je to s migračními tlaky na hranice, na hranicích. To je statisticky podložené. A proto podle mého soudu musíme dát takovou přiměřenou lhůtu, aby jak komise, tak i třetí vlády mohly pracovat na řešení tohoto problému, který má dočasný charakter. A opět opakuji, statistiky nám ukazují, že když dojde k tomu, že mm, proběhne určitá doba od okamžiku liberalizace víz, víz tak se sníží migrační tlaky, migrační toky. To je fakt, nepopiratelný fakt. A, jak říkám, to lze podložit třeba eh, pokud jde o, máme to doloženo eh, balkánskými státy. Takže zde je třeba stanovit určitou krátkou lhůtu, aby ty státy mohly používat tento mechanismus, tedy ty dva roky například. A eh, já si myslím, že dříve zde byl takový, eh, taková oba, obava, tedy, že by se to nemohlo využívat a e, spíše tedy byla taková obava, že by se pozastavila ta povinnost bez toho, aniž bychom měli možnost diplomaticky vyjednávat. Když to tady teď máme klauzuly na ochranu eh, zájmu Evropanů, ale také je to klauzule, která chrání zájmy osob třetích zemí kterým se liberalizovala víza, kteří jsou osvobozeni od víze a v podstatě eh, to eh, ale původně spíše vysnělo jako taková represivní klauzula. Tomu jsme se chtěli vyhnout. Takže eh, sedm let, já si myslím, že je dobré pro členské státy i pro třetí země a bude to pro ně dostatečná lhůta, aby mohli přijmout opatření pro řešení a vyřešení problému, které vždycky budou vznikat a vznikaly, když se eh, osvobo, když eh, osvobodíme třetí občany od víz. Potom jde tedy o eh, hůtu, která je dostatečně dlouhá, abychom mohli vymítit případné problémy, které by vznikly z důvodu liberalizace víz. Samozřejmě hájíme integritu naší vizové politiky v tomto. Dále další taková úvaha, a tím uzavřu, je tato. Dokument eh, i říká, že tento nástroj se začne používat eh, prostřednictvím eh, prováděcích aktů. To je jasné, ale náš parlament od samého počátku vždycky chtěl toto. Eh, to znamená jednomyslně, zde jednomyslně od samého počátku náš parlament eh, chtěl využít eh, prováděcí akty a zde k tomu máme pozměňovací návrhy frakcí a zde i ve výboru Libe 25. dubna 2012 jsme odsouhlasili takový indikativní návrh a zde my máme do, dohodu s EKR, sociální demokraty, ALDE a EPP to je ta dohoda se prosince, ta to také reflektuje, kdy se hovoří o využití prováděcích aktů. A kromě toho všichni dobře vědí, a zde nyní asi eh, zní v uších eh, eh, členů rady, tedy jirských přátel. Všichni dobře vědí, že toto byla strategická pozice, strategický postoj. A pokud nakonec bychom do e, návrhu dali delegované akty, tak to my jsme tam v Dubnu pardon, dali delegované akty, tak proto, abychom si vylepšili e, vyjednávací pozici. A, a zde mm, nám se tedy podařilo, podařilo prosadit náš požadavek. A takže to téma, tedy buď akty přenesené pravomoci nebo prováděcí akty. Já si myslím, že to je horizontální otázka, která ale se musí vždycky řešit ad hoc. Nesmíme přitom ale ztrácet ze zřetele globální perspektivu a ty velké kroky vpřed, které se nám podařilo učinit. Takový je si TAF. Je to e, situace je taková, že samozřejmě i e, zpravodaj musí tedy e, zde e, výboru vysvětlit, jaký je stav, a protože budeme hlasovat brzy a budeme hlasovat září 8. 9. to určitě mi potvrdíte. Budeme hlasovat s rozpravou. S rozpravou. Tak, ale prozatím tedy já skončím teď, jak jsem řekl již předtím, v duchu spolupráce a transparentnosti. Velice rád si vyslechnu názory kolegů. Děkuji ještě jednou sekretariátu, který mi hodně pomohl. A děkuji eh, především stínovým zpravodajům. Děkuji, pane předsedo. Thank you very much indeed for that. And I'm going to... Děkuji. Požádám další stínové zpravodaje. jen vám chci ještě říci, že tu máme zástupce nictví, kteří se taky vyjádří. A nejprve bude hovořit paní Farm. Děkuji. Paní Fajon. Já děkuji. Dnes se eh, nacházím takhle skutečně ožehové situaci, protože jednání o pozměňovacích návrzích probíhají již dva roky. A v průběhu celého tohoto období jsme několikrát byli již blízko uzavření dohody a těž, měli jsme skutečně vynikající spolupráci ehm, se stínovými zpravodaji. A pak se vše, ovšem věci znovu otevřeli nebo to rada porušila. Dokonce jsme byli svědky určitého vydírání. Asi si vzpomínáte na to, co mám na mysli, a to bylo nepřijatelné. A někteří američtí diplomaté dokonce na nás začali vynakládat tlak, pokud jde o mechanismus reciprocity. Takže ten návrh, který je teď na stole, nebyl eh, předmětem jednomyslného souhlasu. To, co tu je teď na stole, podle mě není dobrý či vyvážený kompromis, ba naopak. Za prvé je tu otázka delegovaných aktů v případě té suspenzní ložky. My jsme na Líbe v Dubnu. My jsme podpořili takřka jednomyslně eh, tento návrh tam, kde se počítalo s delegovanými akty u uh, obou mechanismů, tam, kde šlo o reciprocitu a u tu odkládací doložku. A eh, jinak byl k našemu překvapení zpravodaj akceptoval text rady, což je v podstatě text, který jde proti tomu, co nám šlo, je to proti duchu Lisabonské smlouvy, kde má být spolurozhodování. Jinými slovy, zdá se, že tady v, této, v tomto mechanismu došlo skutečně k opuštění delegovaných aktů, což znamená, že tím se parlament vzdává svých pravomocí, kterému Lisabonská smlouva uděluje a rada by mohla naprosto ignorovat Evropský parlament, čímž bychom ohrozili i další nástroje, o kterých je řeč v Libe. A kdybychom schválili současný kompromis v září, tak jaké by to mělo dopady? Ten mechanismus pozastavení by byl okamžitě spuštěn pro několik zemí, a byly by znovu eh, zavedeny vizové povinnosti pro několik, eh, jednu nebo více zemí západního Balkánu. Přitom to jsou země, které prochází přístupovým procesem, kde liberalizace vízového styku byla z jedním z největších úspěchů pro jejich obyvatele, zejména pro mladou generaci. Takže řekněme si to zcela jasně. V tom dokumentu máme sedm let, my jsme se snažili vyjednat tři roky. Členské státy chtějí znovu zavést vízovou povinnost pro některé státy západního Balkánu. Teď jsme byli v přechodném období po zavedení vízové liberalizace pro těch pět zemí. Samozřejmě, že došlo ke zvýšení počtu eh, zájem za žadatelů o azyl, ale teď ta čísla klesají. Přesto stále se potýkáme s populistickou a nacionalistickou retorikou v členských státech, což by mohlo velmi snadno vést ke zneužití toho nástroje politickým účelům. To nesmíme připustit, to by byla jedna z nej, opravdu velká rána pro tyto občany a pro jejich budoucí perspektivy. Také chci poukázat na ty, kteří si myslím, že zlepšujeme ten mechanismus reciprocity. Na základě tohoto kompromisu a na základě toho dopisu, který jsme všichni viděli a který se dostal na veřejnost, nikdy žádná reciprocita vůči Kanadě a Spojeným státům zavedena nebude, což je víceméně dnes už eh, známo jako fakt. Jedna věc, kterou považuji za opravdu důležitou, je otázka delegovaných aktů. Zatím máme v Líbe hodně různých nástrojů, máme, máme důležitý mandát a vízová politika byla vždy součástí naší kompetence. V momentě, kdy se tohoto práva vzdáme, tak hrozí, že nebudeme schopni chránit evropské občany v této velmi hmatatelné otázce. Proto doporučuji, abychom hlasovali proti v září v prvním čtení a to by umožnilo oběma institucím, aby se vrátili k jednacímu stolu a aby našli lepší dohodu. Děkuji. Děkuji. Paní Weber. Děkuji. chci poděkovat našemu zpravodaji za jeho nepolevující úsilí. Ono to určitým způsobem začalo, ale pak eh, se to náhle vydalo jiným směrem a náš zpravodaj podporoval stanoviska stínových zpravodajů i dalších kolegů, kteří tuto složku sledovali, kteří se jí zabývali. Pokud jde o postupy a možný výsledek, tak k tomu mám pár stručných poznámek. Se vší úctou vůči komisi je třeba říci, že by bylo mnohem lepší, kdyby to bylo jinak – kdybychom komunikovali o pozastavení vízové povinnosti a o reciprocitě zvlášť. To bylo původněji východisko. Pak se to ale poněkud uh, spletlo dohromady. S Alexem Alvaro, Taňou a s dalšími kolegy se domnívám, že oni předložili velmi silný pozměňovací návrh v otázce, otázce reciprocity. Možná, že bez toho to pozměňovacího návrhu už bychom se dohodli, možná už před dvěma lety, ale pak celé měsíce jsme jednali o reciprocitě. Od samého začátku komise nežádala o delegované a použití delegovaných aktů v případě pozastavení vízové povinnosti. Ale je pravda, že jsme se dohodli mezi sebou, o prováděcích aktech v případě pozastavení víz. A tehdy se mělo za to, že tato záležitost, na které už jsme se dohodli, už se nebude znovu otvírat. Ale politika je politikou a v určitou chvíli, asi po šesti měsících, tedy pozdě, šest měsíců později, konference předsedů rozhodla, že chceme delegované akty obecně. Ne, že bez toho bychom přišli o naši pravomoc danou smlouvou. Spíš to bylo zkrátka rozhodnutí přijaté konferencí předsedů, jak, předsedů jakožto politické rozhodnutí. Ale ať už delegovanými akty, tak už prováděcími akty, toto rozhodnutí už není v rukou členských států nýbrž v rukou komise. To jsme chtěli přesně zajistit. Chtěli jsme zabránit tomu, aby v budoucnosti mohlo docházet k nějakému zneužívání ze strany členských států, které si budou přát znovu zavést vízovou povinnost pro některou zemi. A se vší úctou vůči našim balkánským přátelům, pravdou je, že když vytváříme legislativu v tomto parlamentu, tak je to legislativa, která má mít obecnou platnost. Nemá to směřovat jenom k občanům Balkánu, i když jistě, že máme na mysli některé hrozby uvedené členskými státy. Se stávající dohodou když komise přijme rozhodnutí, i když máme těch sedm let, tak stále je to hodnocení vypracované komisí. Pokud to schválíme, pokud budeme hlasovat pro, tak žádný členský stát nemá možnost znovu zavádět vízovou povinnost. V opačném případě budou moci, protože tak to funguje teď. Jak můžeme tedy lépe prospět občanům eh, západního Balkánu, když tuto, eh, tuto, ten celý návrh zamítneme? To rozhodnutí bude opět rozhodnutím politickým, a to opět na, i na úrovni konference předsedů. A já opravdu apeluji na SAD, aby přehodnotila svůj postoj k věc obsahu té dohody a aby spíš přihlížela ke konkrétnímu výsledku. Chceme opravdu pomoci eh, občanům Balkánu nebo ne? Nevím, jak bychom jim mohli pomoci bez přijetí jak, když to necháme, jak to je teď, to znamená, že si každý členský stát může dělat, co chce. Pokud jde o reciprocitu, tak tam existuje duální mechanismus s delegovanými akty a s prováděcími akty. A možná nás komise nepošle rovnou k soudu, ale každopádně asi bude vydáno, ne, vydáno nesouhlasné stanovisko komise Není to přesně ta reciprocita, kterou jsme si přáli, ale to pouze poukazuje na slabiny Evropské unie, která předstírá, že je skutečným aktérem, skutečným subjektem, a přitom je tomu ještě hodně daleko. Thank you very much. Uh, Mrs. Danoka, please. Děkuji, paní Štanoka, prosím. Thank you, Chair. No, děkuji, pane předsedo. Víte, že naše frakce byla z těch, které hlasovali proti eh, tomu mechanismu eh, pozastavení od, nebo odkladu. My jsme ale přistupovali konstruktivně, předložili jsme celou řadu pozměňovacích návrhů, ale eh, teď v tomto, v tomto stavu nemůžeme podpořit dohodu která se týká toho mechanismu, odkladného mechanismu. Pokud jde o reciprocitu, samozřejmě tady došlo k dobrému pokroku, ale eh, hlavně, co nás tíží, je ten tedy mechanismus eh, odkladu nebo pozastavení povinnosti a nechceme ho vůbec, a když, a už vůbec ne prostřednictvím prováděcích aktů, takže zde podporujeme v tomto socialisté demokraty a určitě i zpravodaj dobře zná naše stanovisko. Děkuji, děkuji. A e, pan Enciu také chce slovo. Děkuji, pane předsedo. Já vám, já vám děkuji, pane předsedo. Dovolte mi poblahopřát panu Demerovi za jeho skutečně vynikající práci za to, co udělal až dosud. A jakožto poslanec za SD, ale také jakožto občan jednoho ze států, které se zatím netěší eh, úplné vízové reciprocitě eh, se Spojenými státy a Kanadou, eh, bych se chtěl vyjádřit takto. Stále zatím přetrvává tato anomálie, kdy Vízová politika je unijní kompetencí, ale přitom členské státy to neuznávají a neustále přistupují k členským státům individuálně. Přestože nemají teoreticky eh, žádnou vyjednávací pravomoc. To bylo vidět až do posud, když neexistují žádné donucovací mechanismy, které by vynakládaly tlak na třetí státy, pak samozřejmě třetí státy nemají žádný zájem přistupovat k Evropské unii jako celku. Navíc je to jen velmi slabý zájem skutečně hájit práva všech občanů. A vycházela spíš z diplomatických jednání. Pokud jde o reciproční klauzuly, ta by mohla napravit některé tyto otázky a mohla by přispět k větší solidaritě, jak tedy vnitřní, tak i ve vztahu k, k mezinárodním partnerům. Reciproční doložka je podle mě velký krok vpřed, pokud jde o ochranu zájmů všech občanů Evropské unie. A já sám spolu s delegacemi pěti členských států. Myslím, že bychom měli hlasovat ve prospěch uzavření eh, dohody s radou. Děkuji. Uh, paní Fajon, velice rychle, velice rychle, ano. Jenom taková poznámka na kolegyni Renáte. To se týká otázky vízové politiky jako takové. Dnes eh, Eh, zde platí spolurozhodování. A pokud ta odkladná fauzule bude znamenat, že se vzdáme té otázky delegovaných aktů, to znamená, že nikdo se nebude ptát Evropského parlamentu, až eh, když přijde na to rozhodnutí zavést víza. O tom jde, to je nebezpečí. Víte, že všichni víme, že žijeme v situaci, kdy dnes hodně vlád by bylo schopno vytvořit tedy eh, většinu eh, v, v radě a zde by mohl být velký tlak na zavádění eh, víc nejenom vůči Balkánu. Takže tady je to velice citlivé a my to musíme takto vnímat. Jde o vizovou politiku a dnes vizová politika podléhá spolurozhodování. Takže já se obávám, pokud uděláme krok zpět, tak o hodně přijdeme, tedy pokud jde o to slovo, které Evropský parlament bude mít. Děkuji, já vyzvu komisi a také předsednictví a potom možná dám slovo ještě velice stručně panu Dias Demerovi. Takže nejprve eh, komisi, prosím, jako první. Ano, děkuji. Děkuji, pane předsedo, za prvé. Já chci mm, poděkovat eh, zpravodaji panu Dias Demerovi za práci, kterou vykonal. On tedy má za sebou velice eh, dlouhá, únavná eh, jednání a eh, došlo k dohodě. Nicméně postoj komise je velice dobře známý všem. Vždycky jsme chtěli mít a efektivní, dobře fungující mechanismus reciprocity a eh, pozastavení tedy, eh, a, ale musí to být právně eh, dobře podloženo. Ale proto, proto má tedy komise pořád problémy s touto dohodou, především ty delegované akty, které by měly existovat pro tu druhou fázi mechanismu reciprocity, tak to znamená, že komise by musela přijímat delegované akty, což podle nás není v souladu se smlouvou a tudíž komise si vyhradí k tomu svůj mm, názor, svůj a v patřičné lhůtě tedy přednese, tedy to, to předloží prohlášení, které se týká právních prostředků, které máme k dispozici. Zúrazněme ještě jednou, že tato dohoda, musíme se tady dohodnout velice rychle, eh, protože už se to příliš dlouho vleče, ale samozřejmě mm, komise eh, nemůže akceptovat nějaké mechanismy či návrhy, které by nebyly právně čisté a proto bohužel eh, mm, tedy musíme si vyhradit eh, ještě náš postoj. Děkuji a nyní za předsednictví pan Sriopset. Prosím, vítejte taky mezi námi. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych řekl názor předsednictví. Takže my jsme eh, eh, spokojeni, že Rada a parlament jsou schopni se dohodnout na této naléhavé otázce. Předsednictví chce poděkovat Evropskému parlamentu a konkrétně zpravodaj panu Diase Demerovi za vstřícnost, součinnost a chceme poděkovat všem, kteří se podíli na eh, dohodě. Především chceme poděkovat eh, i polskému, dánskému, kyperskému předsednictví a především irskému předsednictví za veškeré úsilí eh, v posledních měsících. Eh, snažilo se nalézt dobrý kompromis. A nakonec dovolte, abych vás ujistil, ujistil Evropský parlament a výbor Libe, že eh, předsednictví je mm, vstřícné a hodlá s parlamentem spolupracovat. Děkuji. Děkuji. A jak jsem řekl, pan Dias Demera také chce ještě něco doplnit, pokud ano, prosím. Ano, děkuji, děkuji, pane předsedo. Jenom tedy z důvodu parlamentní zvořilosti, protože vlastně již Eh, eh, tímto nařízením se zabýváme hodně dlouhou dobu a eh, do, velko, hodně jsme tomu věnovali diskuzí. Definitivní. Co je definitivní? Je, že budeme muset hlasovat. Budeme muset hlasovat s rozpravou. To je jasné. A před hlasováním proběhne rozprava. A takže potom bude možné, aby každý tedy předložil Eh, plénu své názory. Já nechci tady eh, mm, předkládat další argumenty proti eh, tedy těm celkem legitimním tedy mm, požadavkům. Já chci spíše argumentovat opačně, protože jinak bych vlastně poškodil tu dohodu matematicky numericky, bych ji poškodil. Eh, takže chci říci, že ideální, to nejlepší, to, co by bylo úžasné, tak to někdy, a to je tady, tady je to někdo, tady prostě my jsme dělali to, co bylo možné v rámci možného. A zde matematika Samozřejmě někdo může říct, že to je pragmatismus, ale to nám pomohlo udělat krok vpřed. Jenom bych chtěl říci, že veškerá očekávání eh, v podstatě jsou tam ošetřena. I to, co navrhuje Tania, to tam je. To znamená, to, co navrhuje eh, Tania, to tam je v tomto rozhodnutí. Eh, no, rozhodnutí, že budeme hlasovat s rozpravou. A takže uvidíme, jak potom to nařízení bude fungovat. Ano, o tom nařízení budeme hlasovat a můžeme ho odhlasovat a nebo naopak zamítnout. Pokud dojde k tomu prvnímu, že přijmeme toto nařízení, tak eh, v podstatě se přidržíme té dohody. A pokud dojde k tomu té druhé alternativě, no tak nás čeká druhé čtení. Prostě v podstatě všechno je zde možné a my jsme schopni pořád ještě vyjednávat, máme tu možnost. A potom nás čeká ta dialektika plenární rozpravy. A ta tři politické frakce EPP, liberálové a e, britští konzervativci se dohodli na posledním trialogu a mají dostatečnou většinu. A jak vím, zde. My jsme slyšeli postoj komise a rady. A jak dobře víme, komise, eh, ta předloží prohlášení. Ano, prohlášení předloží. Nějaké prohlášení. Pan de Caster nám řekl toto. Jasně. A předsednictví rady nebo komise nám říká, že zatím si vyhrazuje tu svoji pozici. To není nové. Víme, že mm, ten svůj postoj eh, tedy vyjádří později v prohlášení. A, eh, ale dohoda je, měla dostatečnou většinu, takže my jsme schopni zde garantovat určitý azylový systém a nabídnout eh, větší ochranu obou stranám, tedy evropským občanům i občanům třetích zemí. A já si nemyslím v žádném případě, že toto, já si nemyslím, skutečně nejsem vůbec přesvědčen, že znovu zavedení viza, že k tomu by došlo tedy pro některou tu zemi, která byla od toho osvobozena nebo kde bylo výzum zrušeno. Já chci velice poděkovat Renate, která hovořila za Alde a upřímně si myslím, ona dobře zná, jaká je situace a perfektně i rozumí tomu, že problém eh, toho mechanismu v rámci reciprocity, že to je prostě otázka, která se tam musí takto vyřešit. Renate, je pravda, že konference předsedů to není orgán, který by byl vykladačem eh, zákonnosti. Ne. Konference předsedů to je mocenská struktura, která tedy přijímá politické postoje. Politické postoje, o ty jde, ale není to někdo, kdo by tvořil tedy doktrínu, pokud je o posuzování zákonnosti či nezákonnosti. A zde tedy je třeba samozřejmě zachovat tu moc a pravomoc, kterou dává eh, eh, smlouva Evropskému parlamentu. To chápu zcela. A proto eh, je třeba k těm delegovaným aktům přistupovat ad hoc, případ od případu, na rozdíl třeba o toho, co řekne mm, konference předsedů. Já tady hájím delegované akty. A vy víte, jak já, e, do jaké míry, jak vehementně jsem je hájil zde u tohoto předpisu. E, takže já se snažím ne o zázraky, ale o to, co je možné. A paní Džanoka a její skupina, já velice dobře znám vaše postoje, ty jste vyjadřovali vždycky od samého počátku a na pana Enciu, pravda, jakožto zástupce sociálních demokratů, tak já hodně mu děkuji za jeho slova a za připomínky. Také i mm, on mluvil o tom, eh, jak donucovat třetí země. O tom hovořil, o tom donucování. Ano, to je vlastně takový eh, červený semafor. A já si myslím, že to bude velice efektivní nástroj. Děkuji, pane předsedo. Velice děkuji vám za prostor, který jste vyčlenili na tento bod a tuto diskuzi. A uvidíme v září. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Pane Diaz de Mera. Pochopitelně, že pokud výbor podpoří tento výsledek, tak bude předložen na plenárku. Koreper se tím bude, má zabývat příští týden. A pokud rada potvrdí výsledek jednání, tak zašle standardní dopis k souhlasu v prvním čtení. A zpráva má být na plenárním zasedání v září. Takže děkuji, děkuji všem a toto je pro dnešní den konec zasedání.